Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Zahájíme zasedání výboru FEM. Budu pokračovat ve své mateřštině. Nasaďte si laskavě sluchátka. Vážení kolegové, v první řadě musíme schválit návrh pořadu jednání. Bod 5 na pořadu jednání výměna názoru s Leilou Güven, s kurdskou lidskoprávní eh, obhájkyní a její video sdělení to bylo ehm, přesunuto, protože paní Güven ehm, má zdravotní problémy a nemohla přijít na naši schůzi. Přijde místo toho paní Serpil Kemalaby, která přednese její sdělení. Pokud nemáte dalších komentářů, budeme považovat tento pořad jednání za přijatý. Tedy přijato. Bod dvě. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chtěla jsem pouze upřesnit, že Leila Guven nemohla přijít osobně, protože drží hladovku už několik měsíců a proto tedy nemohla dorazit. Bohužel její zdravotní stav není dostačující k tomu, aby takto cestovala. Předsedkyně bez mikrofonu. Ač... It's okay, no. Ačiū, ačiū tikrai už Děkuji mnohokrát za toto sdělení. Přejeme jí eh, mnoho sil, doufáme, že se brzy eh, uzdraví. Tak, bod dvě Schválení zápisu z našich schůzí z 22. 2018, 25. a 26. 4. 2018, 27. 11. 2018, 23. 1. 2019, 26. až 27. 2. 2019 a 7. 3. 2019. Pokud nejsou komentáře, budou zápisy považovány za přijaté. Bod 3. Sdělení předsedkyně. Na schůzi 27.2. Eh, koordinátoři rozhodli takto, že Rozpočtový podproces nebo balíček pro rozpočet na rok 2020 bude mít na starosti EPP. To je jedna věc. A druhá věc je, že bychom chtěli přivítat k eh, skupinu návštěvníků paní Neuchl z jedné ženské organizace. Je to eh, paní kolegyně z SPD. Takže vítejte. Bod čtyři. Role žen v mírových procesech. Máme na, naplánováno slyšení na dnešní žen. Jde o participaci žen v prevenci konfliktu, což je velice důležité téma. Ženy mohou významným způsobem přispívat k řešení těchto konfliktů a mohou také pomáhat řešit následky v postkonfliktní situaci. Budeme hovořit o roli žen v zónách konfliktu a o potřebě jejich vyšší participace. Zejména zaměříme se během slyšení na region západního Balkánu. Přizvali jsme si pět odborníků na toto slyšení. Bude představena studie, která byla zadána Takže na úvod slyšení dostane, eh, takže nejprve dostane slovo paní Johana Poutanen, šéfka Women in Peacekeeping. Děkuji vám mnohokrát, eh, je mi velkou ctí zde mezi vámi být. A děkuji vašemu výboru za to, že se zabývá tímto velice důležitým tématem. Možná jenom na úvod mi dovolte říci pár slov o mě a organizaci, kterou zastupuji. Já jsem ze CMI Crisis Management Initiative, což je nezávislá organizace sídlící ve Finsku, která pracuje na tom, aby řešila a e, působila preventivně v oblasti násilných konfliktů a v mediaci. Byli jsme založeni v roce 2000. Založil nás e, bývalý finský prezident pan Ahtisaari a aktuálně pracujeme v, zejména v Eurázii, v Africe a na Blízkém východě, tam, kde dochází ke konfliktům. Z hlediska CMI je posilování a podpora ženské role v řešení konfliktu jednou z našich hlavních priorit. A to nejenom proto, že to je zakotveno v rámci našich hodnot, ale je to také proto, že jsme fundamentálně přesvědčeni o tom, že to je způsob, jak posilovat náš core business, jinými slovy, pracovat v oblasti prevence a řešení násilných konfliktů. To děláme dvojím způsobem. Jednak eh, máme mediační kapacity, v rámci organizací, které připravují a vytvářejí mírové procesy a pak také poskytujeme podporu šitou na míru pro ženy v konfliktním kontextu. Takže můj příspěvek zde je vlastně zakotven přímo v práci, jakou provádí CMI v mírových procesech a v konfliktních zemích. Proč je toto tak důležité? Proč je pro nás inkluze žen eh, v mírových procesech klíčová otázka. Samozřejmě máme určité normativní závazky, o nich už hovořila paní předsedkyně. Eh, usnesení Rady bezpečnosti 1325 a další usnesení mezinárodní závazky jako CEDAR, tam eh, to je velice jasně stanoveno. Takže to je jedna stránka celé věci. Ale pak je tady ještě druhá stránka, která se týká toho, komu vlastně patří ten mír, který podporujeme nebo o který se snažíme. Jde o to, zda ten mír je vnímán všeobecně, zda existuje třeba i nějaký státní závazek, zda tedy ten mír je legitimní v očích všech občanů, anebo pouze v očích těch, kteří měli v rukou zbraně a bojovali. Provádíme také spoustu empirického výzkumu na téma, jak zapojit různé složky společnosti, včetně žen, a rozšířit tak ponětí o těch tématech, která se řeší, tedy se zapojují věci typu práva obětí, reforma bezpečnostního sektoru a tak dále, což jsou všechno zásadní důvody pro to, abychom se zaměřili na to, s kým vlastně hovoříme v rámci toho procesu, komu nasloucháme, čí obavy zvažujeme. Jde také o to, že tím, že vylučujeme z těch procesů polovinu populace, tak přicházíme o příležitosti. Chybí nám aktéři a platformy, kde by bylo možné prosazovat mír. To vidíme naprosto prakticky třeba v Jemenu. Jsou to velice často právě ženy, kdo je schopen dosáhnout vyšší míry svobody pohybu, takže zajišťují například výměnu vězňů. Takže jenom díky té sociální roli a přístupu, jaký mají. A na takovéto aktéry často nikdo nedbá a tím pádem ani v té konkrétní oblasti se neodvádí žádná, žádná práce. A pak je tady ještě ta dlouhodobější otázka. Mírové procesy, to je těch pár okamžiků v dějinách, kdy lze přepsat politická pravidla hry. A zda ta pravidla vytváříme na základě genderové rovnosti, to bude mít velice vážný dlouhodobý dopad. Tím pádem tyto procesy jsou vlastně zároveň symbolické, a to je velice zásadní, pro demokratičtější, genderově vyváženější společnost. Takže to je několik eh, různých důvodů, jak, jak si mm, eh, dlouhodobě až po ty krátkodobé a čistě praktické důvody, které znamenají posílení mírové snahy a mm, prosazování mediace. Jaká je realita? Realita je taková, že už to je téměř 20 let od toho průlomového usnesení Rady bezpečnosti OSN a podíváme-li se na mírové procesy po celém světě, tak vlastně žádný nic moc dopad nevidíme. Zaznělo, že to usnesení 1325 je pravděpodobně ta agenda, o které mezinárodní společenství hovoří nejvíce, ale dělá v té oblasti nejméně. Samozřejmě snah je spousta dobrých v porovnání se způsobem, jak se o, té, o tom usnesení hovoří například ty prostředky, což mluví samo za sebe ze všech těch prostředků, které se dávají na míra bezpečnost, méně než 2% se dávaly na právě tuto agendu. Méně než 2%, prosím pěkně. No a praktická realita, jak vypadají mírové procesy, to poměrně dobře reflektuje. Toto, tento snímek je z jedné studie, která je asi nejkomplexnější, když už je několik let stará. Zaměřuje se na roli žen v hlavních mírových procesech za 20 let. No a v zásadě Eh, to není moc hezké čtení. Je to méně, ženy jsou méně než 2% hlavních mediátorů, 4% eh, všech podpisů na všech dohodách jsou ženy a méně než 10% těch, kteří sedí u stolu, jsou ženy, tedy tam, kde se diskutuje o těchto věcech. Méně než 10%. Což je poměrně na hony vzdálené od té velkolepé agendy, jakou jsme si sami stanovili. Takže z našeho úhlu pohledu a z hlediska reality v terénu eh, můžeme říct, že co je pozitivní, že ten normativní rámec, který máme, tuto otázku umístil poměrně solidně na pořad jednání. Asi neproběhne eh, mírový proces, kde by se nikdo nezeptal, a co ženy. Což je pozitivní, je to dobré východisko. Abychom alespoň uznali, že tam ženy chybí. Ale i tak, co se týká toho, kdo bude u toho jednacího stolu sedět a toho, jak bude vypadat ten formální proces, tam už je těch žen opoznání méně a ta statistika to jen dokresluje. A vidíme to dnes po celém světě. Podíváme-li se na mírový proces v Jemenu, v Sýrii, tam žen opravdu mnoho u toho jednacího stolu nesedí. Nicméně, ráda bych zdůraznila, že pokud se eh, jedná o mírové snahy na jiných úrovních, například na těch, ne, ne nutně na těch nejvyšších politických úrovních, ale na místních úrovních, různé mírové dialogy, tvorba důvěry, tam hrají ženy obrovskou roli. Například na Ukrajině můžete dokonce hovořit o feminizaci občanské společnosti, ale eh, výzvou je, že tak, tato snaha nikoho nezajímá a nepřisuzuje se jí politický význam. A to je podle nás promarněná příležitost. Takže, proč to tak je? Jaké jsou tam překážky? Říkáme, že všichni jsme pro tuto agendu, ale ta statistika hovoří sama za sebe a říká nám něco úplně jiného. Těch důvodů bychom mohli načrtnout několik. V nedávné době se objevuje jedna taková velká výzva související s mediací a dialogem obecně. Navrací se tak trochu politika moci a ta omezuje prostor pro jakýkoliv smysluplný mírový proces nebo mediační proces, také to zmenšuje prostor pro občanskou společnost. A to znamená, že to omezuje participaci žen. Ale co se týká těch reálných bariér, tak minulý rok CMI sezvalo několik klíčových aktérů, jak akademiků, tak vyjednavačů, tak mediátorů a tak dále, a snažili se dospět k tomu, co je tady za problém. A došli k závěru, že vlastně my všichni přemýšlíme hodně konceptuálně v tom smyslu, že ehm, jsou to v podstatě takové mýty, které stále převládají, ehm, když někdo přemýšlí o mediaci. Hovoří se o něčem, co jsou jaksi ženské otázky nebo ženské problémy. Nevíme, jaké jsou ty mužské problémy. Eh, otázka je, zda to jsou otázky míru a bezpečnosti, které se žen netýkají. Pak je tady druhý takový mýtus, že mírový proces začíná u jednacího stolu. Eh, že se tedy začnou věci měnit, až když se začne vyjednávat, zatímco Eh, by se mělo spíše hovořit o analýze kontextu a tak dále. Pak se objevuje také taková ta myšlenka, že je hrozně hezké, že v mnoha mírových procesech máme genderové poradce, ale to je pouze začátek, nikoli konec. Tedy jejich nominace, jejich jmenování není to, že si zaškrtneme to nějaké políčko někde na nějakém seznamu. S, s tím ta práce teprve začíná. Za další, musíme ženy školit jako hlasy, spíš než jako politické agenty. Je potřeba zohledňovat jejich názory a plně je zapojovat do celého mírového procesu. Dále hovoří se o mediaci jako o politické magii, tedy že to jsou ob, obecně vojáci, kteří si sednou někam do zakouřené místnosti, zatímco by to měl, mělo být vnímáno jako proces, který bude reflektován v celé společnosti. A pak je tady ten mýtus, že všichni pořád žádají více do, dokladů o tom, jaký že je přínos žen pro mírový proces. K tomu už existují velice zajímavé studie, které potvrzují tu korelaci, ale podle nás ta otázka je úplně špatně. Proč se na ní vůbec ptáme? Proč se neptáme na to samé eh, u angažovanosti mužů v mírových procesech? A eh, podle nás mm, nás to mate. Eh, obecně za to veškeré snahy, které zapojují ženy, jsou buď opožděné, nebo jsou izolované, anebo jsou jen velice namátkově a ad hoc. Co s tím tedy můžeme dělat? Jedna věc je eh, samozřejmě, a to dělá i naše CMI, dlouhodobě investovat. Nesmíme čekat, až začnou konflikty. Musíme investovat do sociopoliticko-ekonomického empowermentu žen i v době míru. A pakliže eh, chceme hovořit konkrétněji o angažovanosti žen v mírových procesech, tak musíme jak si dostat našich závazků, o kterých mluvíme. Ta 2% globálně, to je ostudné. Já si myslím, že Evropa by mohla být předjezdcem změny v této oblasti. A poté se musíme zaměřit na lokální způsoby podpory žen v mírových procesech. Velice často eh, používáme všelijaké mezinárodní recepty, které jsou pak upraveny podle konkrétního kontextu, ale je potřeba si vyslechnout národní zúčastněné strany a vyslechnout si jejich potřeby. Za třetí je potřeba propojit agendu mírotvorby Eh, s mediací. Nechceme nějakou genderovou agendu v této oblasti, chceme, aby se ty dvě agendy vzájemně doplňovaly. A na závěr samozřejmě jde také o to, o to, co budete dělat vy jako aktéři. Velice často slýchám ženy z konfliktních zemí eh, v tom smyslu, že potřebují hlavně přístup. Pokud někdo má přístup k tomu procesu, jako třeba vy, tak může eh, v těch konfliktních zemích hrát velice podstatně pozitivní roli v tom, že budete zmiňovat, jaké obavy má obyvatelstvo a e, o těch se pak může mluvit i na politické úrovni. Tolik tedy mé stručné poznámky na úvod a těším se na interaktivní diskuzi. Děkujeme mnohokrát, paní kolegyně. Než dám slovo paní Carmen Magalon, tak bych ráda přivítala skupinu návštěvníků nebo návštěvnic paní poslankyně Marie Neuchl z ženské sekce SPD. Jsme rádi, že jste tu. A teď má slovo Carmen Magalon, výzkumnice z The Women's International League for Peace and Freedom. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Budu hovořit španělsky, protože to je moje mateřština, v níž se budu cítit komfortněji. E, přijala jsem pozvání, protože jsem chtěla přivést před toto fórum dva případy, e, které se týkají našich obav. A to je příklad Kolumbie a západní Sahary. E, myslím si, že toto je významné fórum proto, abychom se zaobírali těmito případy, kde se ženy účastní mírového procesu a že bychom je měli podporovat a neměli bychom je nechat osamocené. Jak již vysvětlila paní Butanen, je jasné, že existuje celá řada studií, že ženy v mírovém procesu eh, mají pozitivní dopad. To je dopad, který byl studován nejrůznější, v nejrůznějších studiích, především také v různých modelech začlenování. Takže eh, je možné účastnit se mnoha způsoby eh, participace. Máme tady informace nejenom kvantitativní, ale také kvalitativní o dopadu. o kterém tady již zazněla zmínka. Eh, došlo k mírové dohodě 35 a tam, kde se účastní ženy mírového procesu, máme o 35% větší šanci, že k tomu míru skutečně dojde. A Eh, potom návrhy, které se dostávají na stůl, eh, na vyjednávací, jsou také daleko bohatší. Nejenom co se týče odkazů na genderovou problematiku, to znamená na prostě muže a ženy, ale politika žen je celostní. Není to jenom politika pro ženy. A je to politika pro všechno a pro všechny. A také eh, je jedním z největších cílů je přiblížit se co nejvíce cíly právě za zapojení mnoha žen. A z mnoha studie, studií i případů víme, že mírové procesy jdou daleko dále nad rámec dosaženého příměří, když se účastní procesu ženy. A teď mi dovolte, abych se zmínila o případu Kolumbie. Vy všichni budete asi vědět, že mírový proces v Kolumbii byl jeden z nejúspěšnějších procesů, které jsme měli v posledních letech. Mohu vám říci, že v roce 2008 jsem byla pozvána na eh, výbor pro usmíření, to byla Národní komise eh, pro podporu míru v Kolumbii a účastnila jsem se jednání s deseti osobami a byla tam pouze jedna žena za oběti ženské a v mém případě já jsem byla pozvaná za španělskou ambasádu, abych hovořila o usnesení 1325. A to znamená, do doby, než byly dosaženy dohody, eh, tak ten mírový proces eh, je skutečně vynikající, protože ženy se sjednotily a podařilo se jim právě proto, že byly podporovány mezinárodní komunitou vstoupit do mírového procesu. Podařilo se jim dosáhnout toho, aby se mohly účastnit vyjednávání. Mm, v roce 90 eh, byla ta pacifická, takzvaná ruta pacifika, čili pacifická trasa žen za mírový proces, kde se účastnilo asi 35 tisíc žen a e, prostě jejich snahou bylo vstoupit do toho vyjednávání prostřednictvím Komise pro genderovou problematiku a mnoho z bodů vyjednávacích tam přinesly právě ženy. A bylo to zcela zásadní. Existuje velká řada žen, které tady pracovaly na tomto mírovém procesu a mezinárodní společenství žen E, jak z nejrůznějších evropských vlád, také naše španělská vláda je velice podporovala, až se dosáhlo dohody o míru. Ale především se ženám předtím podařilo svolat dva národní samity s motem my nechceme, být, nechceme být těmi, o, kterými se, o kterých se vyjednává, ale chceme být těmi, kdo vyjednávají. A na těchto dvou národních samitech ženy vlastně um, jasně ukázaly svůj vliv. Potom byla také studie, eh, která byla završena eh, tou takzvanou Ruta Pacifica de Mujeres, to znamená, to byla ta ženská trasa, kde prostě bylo mnoho tisíc žen, které byly oběťmi násilí. Metodologicky také byla mm, příkladná tato studie. A eh, komise se zavázala k tomu, že k tomu již nikdy nedojde. A potom se komise zavázala rovněž k tomu, že dojde k paritnímu obsazení té komise, která jednala o usmíření. To znamená, že zastoupení bylo 50%, 50% mužů a žen. Teď eh, jsem vám chtěla říct jedno jméno, ale bohužel se mi nevybavuje. No, každopádně proč jsem vám tento příklad sem přivezla? Eh, udělala jsem to z toho důvodu, že ten úspěšný proces, úspěšný mírový proces je ohrožen. Proč? Protože současná vláda není přívržencem mírového procesu, to znamená, že tady jsou dvě ohrožující instance. Ta jedna je specifická jurisdikce míru, Mm, před jedním měsícem prezident Kolumbie oznámil, že má námitku proti šest článkům specifického mírového procesu, a také zautočil na ženu, která to vede. Je to strašně důležité, protože ta specifická jurisdikce v oblasti míru hraje velkou roli v Kolumbii. A druhá věc, která je ohrožena, je právě fungování té takzvané komise pravdy a proč my se do toho musíme vměšovat? Protože mezinárodní mm, společenství se také zapojilo do těch dohod a do jejich vytvoření a proto se musí také Eh, postarat o svou věrohodnost. Nemůžeme ty ženy nechat samotné. A právě tato fotografie, mm, to je jedno ze vzdálených územích. A když se hovoří v Kolumbii o těch jednotlivých územích, to je právě toto. Abyste tam došli, tak musíte přebrodit řeky, překonat hory, eh, jdete cestou, necestou. Jediná možnost, jak se tam dostat, je maximálně na motorce, ale spíše pěšky. A Tyto osoby eh, z této komunity, z tohoto společenství nás požádali na jedné misi, když jsme tam byli jako pozorovatelky, abychom je nenechali osamacené. A proto, když tady já hovořím, tak mám pocit, že právě předávám i tu jejich prozbu, abychom mm, požádali eh, vládu v Kolumbii, aby dodržovala dohody, které byly uzavřeny v rámci mírového procesu. Aby ti, eh, protože ty bývalí válečníci řekli, že mají, ne, že mají nejistotu právní a nejistotu v oblasti zdraví. Ale důležité tedy je, protože eh, v Kolumbii existuje jiná geria také, LNN. Ten, kdo to neví, tak to vysvětlím. Eh, dá ten příklad, co dala vláda s Farkem, není možné s LNN, protože i když oni se nacházejí v obdobném procesu. No, protože čas plyne moc jako příliš rychle, chci vám říci, že sekce WILF Evropa jsme prezentovali, při, pro, předložili Evropské komisi tuto informaci písemně. A, a pod teď ještě, abych to urychlila, ten případ západní Sahary. To je jedno z území, Eh, které prostě je do, dekolonizováno. Eh, Španělsko bylo kolonie, ale v roce 1925, když padala, končila diktatura, tak ty, toto území se dostalo do rukou Sahary a obyvatelstvo Sahary přežívá od té doby jenom v oprchlických táborech. Eh, protože částečně okupují Maročané. A také Sahařané eh, volají potom, aby byli zapojeni do vyjednávání. V prosinci v roce 2018 po šesti eh, letech přerušení se začalo znovu vyjednávat a mm, ženy saharské předložili žádost podepsanou sedmisty saharskými ženami, aby zaznívaly také nezávislé hlasy žen. A e, na závěr pro nás, e, budovatelky míru, je důležité e, násobit náš hlas a vaší agenturu, ale také zviditelňovat genealogii žen, které budovaly mír v dějinách abychom pro, které vytvářely ono feministické, pacifistické hnutí, protože veškeré to hnutí bylo zaměřeno proti násilí na ženách, ale ne všechna tato hnutí byla pacifická. A proč je to tak důležité pro naši společnosti? A teď tedy hovořím o našich společnostech, protože tak, jak řekl Newton, já eh, jsem vystudovaná fyzička, jsme schopni dostat se ve vědě velmi daleko, protože eh, máme také obry muže, ale my máme také obryně ženy, které již vytvářely, budovaly mír a my na ně musíme navázat a musíme vzdělávat naše další generace v tomto duchu. A to je skutečně eh, dědictví eh, žen, filozofek, metodiček, autorek, a toto hnutí se zrodilo v roce 1915, když vznikla Mezinárodní liga žen pro mír a svobodu. A my musíme tedy vytvářet mírové pacifistické hnutí a nemůžeme chtít, aby bezpečnost nahradila mír, protože mír je daleko víc než pouhá bezpečnost. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní kolegyně. A teď bych chtěla dát slovo paní Lauře Davis z EPLO European Peace Building Liaison Office. Máte 10 minut. Děkuji paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, děkuji za pozvání. Hovořím eh, jménem EPLO, což je síť 39 nevládních organizací po celé Evropě, které pracují po celém světě v rámci prevence a řešení násilných konfliktů a mírotvorby. Zrovna teď v pátek jsme uspořádali schůzi v rámci Civil Society Dialogue Network, kterou spolumanaguje Apple a Evropská komise, kde se sešlo 15 mediátorek z Jemenu, Libie, Jordánska, Filipín, Severního Irska, rohu Afriky, Střední Afriky a Ukrajiny, včetně e, členek naší e, CMI, aby reflektovali jak se posunout od těch stereotypů, které existují a jak může EU podporovat eh, mediátorky. Já bych se proto ráda zaměřila právě na ženy, které pracují jako mediátorky, spíš než na ten všeobecný mírotvorný proces. A jedno z mých východisek, eh, tady hovořím po velice mm, výrazných eh, příspěvcích, jak říkala Carmen i Johana, i já tvrdím, že jeden z nejzásadnější prvek svědectví těchto žen, které byly aktivní od té nejvyšší až po tu nejnižší úroveň, je to, kolik mediace ženy provádějí a jak moc se jim za to děkuje v soukromí a jak málo na veřejnosti. A myslím si, že role tohoto parlamentu by mohla být v tom, že bude daleko více zdůrazňovat práci všech těch žen, které pracují v nejobtížnějších podmínkách na světě, aby tam vytvořili mír. Jedna z těch žen to vlastně i okomentovala. My jsme říkala, my jsme šli a udělali jsme, co bylo potřeba, a pak jsme později zjistili, že se tomu říká mediace. A já si myslím, že tím se dostáváme k jádru pudla, protože velice často nás vedou jakési zastaralé dojmy z toho, jak má mediace vypadat a tyto definice velice často přehlížejí přesně to, jak e, skvělá může práce žen v jednotlivých komunitách po celém světě být, kterou oni podnikají každý den. Takže e, některá ta další svědectví od účastníků hovořila o tom, jak je důležité zohledňovat genderové role ve společnosti. Johana již také hovořila o určitých e, omezeních, kterým ženy čelí já bych ráda zopakovala několik komentářů, které zazněly na té konferenci, které se pak představovaly vysoké představitelce zrovna včera. Ehm, jedno z nejvýznačnějších pozorování je to, že mediátorky o sobě sami říkají, že jsou silné díky svým slabostem. Protože v konfliktních zemích je velice obtížné, aby muži hledali nějakou možnost a hovořili se svými protivníky. Ženy jsou vnímány jako slabší a tak mohou představovat takový způsob, jak začít mluvit se svým nepřítelem. Nicméně, jakmile ty rozhovory začnou mezi bojo, bojujícími stranami, tehdy často dochází k vyloučení žen, protože konflikty to je mužská záležitost a ženy nejsou považovány za dostatečně významné, aby se, to, aby se jednání účastnili. A pokud e, obě strany vyjednávají dohody o sdílení moci, tak tam je to ještě více e, patrné, protože ženy jsou vnímány jako konkurence v rámci všech těch možných pozic, které si ty jednotlivé strany chtějí vydobít v tom vyjednávání. A to by si měli mezinárodní pozorovatelé uvědomovat. Rovněž vidíme, že kde se angažují mediátoři v těchto procesech, že sebou přináší velice různorodou perspektivu toho, co potřebuje společnost a co se děje v terénu. Možná bychom to mohli schrnout tím, že v podstatě eh, by se zaujal přístup lidské bezpečnosti spíš než tvrdé bezpečnosti. Tím se v podstatě v tom prosazují pozice jednotlivých bojujících stran a nikoho jiného. My na západě si musíme dát pozor, jak vnímáme společnost a jak v ní fungují žen, žen, eh, lidé. Například ženy v Jemenu říkali, jak v Jemenu, kde jsou eh, jaksi stále kmenové, eh, kmenová pravidla, že tam mají daleko větší sílu než v uvozovkách v moderním Jemenu. Takže je potřeba určitým způsobem přizpůsobovat ty tradiční formy mediace. K tomu už dochází v celé řadě částí světa, kde ženy ty procesy vedou. Na druhou stranu, a Johana o tom hovořila, v zemích jako je Ukrajina, mediace je v podstatě výlučně ženská záležitost, hlavně protože je špatně placená a tím pádem e, je to vnímáno jako něco, co pro společnost nemá moc velkou cenu a považuje to spíše za koníček, e, než za něco, co je nutné pro vytváření důvěry mezi nesvářenými stranami. Jedna z věcí, která bohužel platí v mnoha různých oblastech, je ta velká hrozba a ohrožení, kterému ženy čelí. Bez ohledu na to nebezpečí, které tam již existuje, ženy jsou ženám je vyhrožováno buď smrtí nebo znásilněním a také zostuzením v rámci jejich rodiny, v rámci jejich společenství kvůli práci, kterou odvádějí. Jedna z výzev, která proto před námi v, ve věku sociálních médií je, je, jakým způsobem jsou obrázky žen v těchto situacích možná manipulovány nebo vytrhávány z kontextu a tím pádem ohrožují tu samotnou ženu, její rodinu a vlastně celé společenství. Jedno ze sdělení, které se objevilo eh, i zde, tedy, že za účelem úspěšné mírotvorby je potřeba angažovat i společenství nejenom z nesvářené strany a tím pádem je potřeba dlouhodobě budovat důvěru. Není důvod, proč by ženy měly mít menší schopnost vytvářet důvěru v rámci své participace než muži. Dokonce v některých extrémních příkladech jsme slyšeli pozitivní způsoby, jak tohoto docilovat. Johana měla v prezentaci eh, jeden takový kreslený, kreslený obrázek, který velice dobře schrnuje to, jaká je situace žen v mediaci. Musíme zdůraznit, že mediátoři, ať už jsou odkudkoliv, a zejména mediátorky, Ehm, ať už jsou odkudkoliv, tak mají spoustu jiných povinností a velice, velice flexibilně musí reagovat, eh, ať už ve dne nebo v noci a účastnit se toho procesu, kterého se chtějí účastnit. Mají odpovědnost kromě toho vůči své rodině, vůči svému zaměstnavateli, vůči svému společenství. Eh, vlastně ani to společenství nemusí být úplně spokojeno s tím, že najednou ta žena někam odjede. A dokonce i načasování těch rozhovorů zaznělo od několika žen, že vlastně ty rozhovory se e, úmyslně e, plánují na večerní hodiny, kdy je pro ženy složitější se tam dostavit, protože mají ty jiné povinnosti, ale ta paní říkala, že se tam stejně dostaví a, a bylo to. Takže na závěr mi dovolte zmínit několik doporučení pro Evropskou unii a e, pro mezinárodní společenství obecně. Nejprve mi dovolte okomentovat přístup EU k roli žen v mírotvorbě a řešení konfliktu. My jsme se na té práci také podíleli a vítáme to, jak silný tam je důraz na zvýšení participace žen v rámci mediace eh, v těchto závěrech rady a v tom strategickém přístupu a také v tom akčním plánu, který aktuálně je probírán. Podobně jako eh, s každou jinou politikou, zejména v souvislosti s usnesením 1325, jak říkala Johana, mluví se hodně, ale dělá se málo. My se hodně těšíme na implementaci tohoto akčního plánu ze strany všech států EU a v rámci veškeré její interní i externí činnosti doufáme, že váš výbor zaujme co nejsilnější roli v tom, aby se ujistil, že tento akční plán bude implementován. Kromě toho, a některé tyto aspekty se objevují v tom akčním plánu v jeho aktuální podobě, v rámci toho strategického postupu je extrémně důležité, aby Evropská unie byla modelem inkluze. E, nejvyšší vyjednavačka v EU je žena, ale v těch ostatních vrstvách diplomacie v EU je procento žen, nebo respektive ta inkluze žen je zkrátka dobře neadekvátní. Evropská unie musí být tím modelem inkluzivních týmů, když podporuje mírové procesy, když se angažuje v diplomaci na vysoké úrovni a jinde. A to z dvou důvodů. Za prvé, pravděpodobně to bude lepší tým. E, jak říkala Johana, vyloučení 50% populace asi není nejlepší způsob, jak něčeho dosáhnout pro všechny, ale také proto, že Evropské unii pak bude úplně chybět důvěryhodnost v zahraničí. E, není možné přijet tam s čistě mužskou sestavou a trvat na tom, aby druhá strana měla 50% žen. Ehm, a kromě toho EU v podstatě nemusí sice být začleněna do tolika mírových procesů, včetně na té nejvyšší úrovni, ale podporuje jich spoustu a má obrovské páky na všechny možné druhy procesů od té nejvyšší diplomatické úrovně až po tu úroveň čistě lokální. A proto je Evropská unie ve skvělé pozici proto, aby vyžadovala, aby kvóta OSN, tedy 30% participace žen na těchto vyjednáváních a smysluplná participace, prosím pěkně, eh, aby byla splněna. A jedině tak tedy, eh, jedině, že tak EU poskytne svou podporu. Evropská unie může podporovat školení mediátorů a mediátorek, aby zprofesionalizovala mediaci obecně, aby propojila ženy a příležitosti pro ně. Ženy jsou možná vyškoleny a mají zkušenosti, ale ne nutně si uvědomují, jaké existují příležitosti, nenutně k nim mají přístup, takže to je také velice důležité. A pak velice důležité pro nás je, jako pro občanskou společnost ve všech formách mírotvorby, včetně mediace, je to, abychom prováděli robustní genderovou analýzu jakožto klíčový komponent eh, veškeré analýzy konfliktu a kontextu. Hovoříme o lidech, hovoříme o genderech, hovoříme o mocenských vztazích, a žádné mírové rozhovory nemohou reflektovat ty mocenské diskrepance ve společnosti, pokud nebudou chápat, jak vypadá ta dynamika společnosti jako takové. Takže my doufáme, že toto v tom akčním plánu zůstane zachováno tak, jak to je a že to bude také implementováno. No a potom nakonec ještě několik eh, dalších poznámek. Mediace je velice náročná, nejen z hlediska fyzického zdraví žen, ale také mentálního zdraví žen. To už uznává OSN. Říká, že, žen, že mediátorky by měly mít stejné možnosti jako mediátoři, například možnost takových specifických rekreačních programů. To jak jsou ženy zobrazovány v konfliktu a v míru v médiích. To může výrazným způsobem na pomoci buď rozmělnit stereotypy, nebo je naopak posilovat. Takže my podporujeme takový přístup, který bude, změn, který bude měnit vnímání genderu v mírotvorbě. A jak už zaznělo, tím e, e, to aby se více žen mohlo účastnit těch vyjednávání na nejvyšších úrovních, bude zakotveno v tom, jak jsou ženy zejména vzdělávány, jak participují ve společnosti obecně, takže EU by měla podporovat i projekty tohoto druhu. A na závěr bych chtěla skončit vlastně tam, kde jsem začala. Jinými slovy, je potřeba veřejně uznat mediátorky. Jsou mediátorky, které odvádějí skvělou práci po celém světě. Jsou to ženy, které nechtějí být ve světle ramp, Ehm, ale odvádějí té práce stejně mnoho a proto bych eh, ráda apelovala na tento výbor, abyste posílili jejich profilování, abyste uznali to, na číže ramenou to stojíme, aby ty ženy, které pracují po celém světě, tam, kde žádné světlo nesvítí, abychom si na ně konečně posvítili. Děkuji. Thank you very much, Děkuji vám mnohokrát. A ehm, Nyní paní Katarina Kruhonia, spoluzakladatelka Střediska pro mír, nenásilí a lidská práva z Osieku. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych nejprve velice srdečně poděkovala za vaše pozvání. Jsem moc šťastná, že mám tu příležitost s vámi hovořit. Uh, a vyměnit si s vámi myšlenky o vzdělávání a ke kultuře míru. Eh, dnes je to něco mezi zoufalstvím a nadějí. Já pocházím z Chorvatska a většinou eh, k vám budu hovořit na základě své vlastní zkušenosti Eh, z zapojení do války a po válečného budování míru v Chorvatsku a mám přátelé v celém regionu. Když v Chorvatsku začala válka, tak i, i Toto období, které teď máme, je období eh, velice bouřlivé. A já se dnes sama sebe táži, jako by to bylo před 25 lety. Může nenásilí překonat násilí? A já se ptám sama sebe jako občanka Evropy, jako občanka Chorvatska, jako občanka západního Balkánu, eh, která zažila válečné násilí ve své době. A není to nová otázka. Eh, byl to vlastně e, začátek té zásady mnoha žen, na kterém se začaly ženy aktivizovat. Jako to bylo u nás v 90. letech, jsme se snažili spojovat a budovat mírová spojení, mírové vztahy. A dnes po 20 letech se rovněž domníváme v Chorvatsku, v regionu, ale i v celé Evropě, jakým způsobem budovat mírové vztahy, že? A jak pracovat na příběhu Evropy. A zejména dnes v Evropském parlamentu eh, je pro nás eh, tato akce inspirací, je to naděje v mírový projekt. My se eh, s velkým zájmem z našeho regionu díváme na eh, Evropu a těšíme se z toho, že můžeme být její součástí. Já jsem se setkala s mnoha rozdílnými ženami od těch aktivních feministek, ekologiček a zmírových hnutí, mm, věřících, jako jsem já, až k ženám, které využívají mezináboženský dialog proto, aby pracovali na mírových věcech a na boji za spravedlnost. Naše a jejich aktivismus jejich se liší velice od těch silných protiválečných hnutí, jako například ženy v Černém v Srbsku, do směrem k spontánní, ale vitální roli žen v poválečné obnově důvěry v lokálních komunitách. Já jsem budovala, nebo účastnila jsem se budování míru na školách a mm, e, v jednotlivých obcích, e, kdy jsem viděla, že celá řada bojovníků za lidská práva se zaobírali celou řadou různých záležitostí, překonání minulosti, bojování za práva obětí nebo žen, které přežily znásilnění. A dnes nová generace žen, eh, které se stále více angažují, v boji proti nejrůznějším formám násilí. A v našem regionu je to dokonce více, řekla bych, eh, což je, domnívám se, výsledek války, že se nacházíme v té poválečné situaci. Během války a v raném poválečném období ten region, z něhož já pocházím, byla naše společnost tak rychle rozdělena válkou, že vůbec nebylo možné vytvořit nějakou společnou platformu na, pro mírové hnutí. To znamená, že naše mírové úsilí se eh, rozvíjelo odděleně, ale náš příspěvek k vytváření míru přesto spočíval v tom, že jsme našli způsoby, jak otevřít komunikaci jak ji živit, jak spolupracovat takovým velmi měkkým způsobem, například při vytváření sítí. A skutečně jsme měli eh, a ještě existují nějaké takové regionální aktivity, které byly jako iniciativami regionální komise pro vytvoření nebo znovu nastolení důvěry pro válečné oběti. Ale navzdory těmto snahám jsme nezastavili válku a žádným signifikantním způsobem jsme nezmírnili příčinu války. Ale já se domnívám, že naším příspěvkem, náš příspěvek k míru a e, k těm e, mírovým, e, většina mírových aktivistů, tak jsou ženy tedy, my jsme přispěli k mm, šíření hodnot, na nichž může být vybudována demokratická společnost. A naše mírotvorné snahy eh, v regionu vlastně mohou pokračovat na těchto základech. Protože dnes je toho skutečně zapotřebí. Já si uvědomuji, jak nezbytné, abychom spolupracovali abychom zachránili mírový projekt, evropský mírový projekt, ale abychom zabezpečili mír a zabránili konfliktům v naší nestabilní politice sousedství, jako to máme v, v případu Kosova, Makedonie a tak dále. Tady potřebujeme preventivní a Bosně a Hercegoviny, tady potřebujeme také pracovat v oblasti prevence. Ale když o tom dnes přemýšlím, zdá se mi, to podobné eh, k situaci eh, válečné či raně poválečné. Já zoufale eh, hledám naději zase a myslím si, že i Evropa si klade stejnou otázku Mm, že o tom přemýšlí, že to není záležitost jenom našeho regionu, že to je záležitost celé Evropy. A mohu se s vámi podělit o některé milníky mé naděje, kde já jsem nalezla naději. Vlastně ty dvě nohy vám představíme naděje. Ta jedna souvisí s globální situací. Já jsem velice šťastná, když vidím, že tady máme globální uznávání potřeby budovat mírové společnosti jako prostředek trvale udržitelnému rozvoji. Agenda OSN 2030 to konstatuje. Neexistuje trvale udržitelný vývoj bez míru a není mír bez trvale udržitelného rozvoje. A článek 4.7 specificky volá po vzdělání, pro trvale udržitelný rozvoj, lidská práva, genderovou rovnost, propagaci kultury, míru a nenásilí. A nedávná zpráva Světové banky potvrzuje, že prevence funguje, že akce, ke kterým dochází prostřednictvím vzdělávání, hospodářského, sociálního rozvoje, lidských práv, eh, genderové rovnosti, účasti, chápání a tolerance, volný tok informací a mezinárodní mír a bezpečnost mohou podpořit kulturu míru. Pojďme tedy Toto vše, tyto zásady realizovat dole, setkávat se se ženami tam, kde jsou a tak, jak jsme tu dnes. A to je ta druhá noha pro mou naději. A sice moje zkušenost, kterou si sebou nesu v srdci a v mysli právě z toho zážitku z války. Já jsem byla jednou ze zakladatelek Centra míru nenásilí eh, v Osjeku, což je oblast, která byla uprostřed válečného ohniska v Chorvatsku. A mojí zkušeností je, že je možné budovat mír i uprostřed války. A dnes myslím zpět na tuto zkušenost, eh, čemu by mohla posloužit dnes – a jak se to stalo? Malá skupina žen, většina z nich byly ženy, začaly přemýšlet o tom, přece bychom měli zastavit válku, měli bychom buď jí zabránit, nebo bychom ji měli zastavit. Ale brzy eh, zjistíte, že to není ve vaší moci. Ale pak začnete eh, hloubat na další otázkou. Ale jaký, jakou společnost bychom chtěli mít po válce v budoucnosti? A my jsme o tom hovořili a zjistili jsme, že bychom chtěli mít odolněj, společnost, která bude odolnější vůči násilí, e, která bude mít nenásilné kapacity pro řešení problémů a pro potírání nespravedlnosti. A také jsme obhajovali trvale udržitelný mír jako trvale udržitelný stav, který neustále potřebuje zlepšování vztahů, vytváření spravedlnosti, začlenování solidarity v ekonomických, sociálních, politických i kulturních eh, oblastech. A to byla vlastně, chcete-li, vize kultury míru. My jsme tenkrát nevěděli, že to tak je. Ale co je důležité je, my jsme si kladli otázku, jak můžeme otestovat tuto vizi ve skutečnosti v té době, a bylo to uprostřed války. A my jsme zjistili, že je to možné. A stalo se to možným a my jsme nalezli jasné zásady. A sice pomoc těm nejzranitelnějším vysídleným osobám, eh, bránit se násilí a bránit se proti násilí v naší vlastní komunitě otevřít přirozenou komunikaci mezi eh, civilisty na obou stranách té rozdělené hranice a Eh, zapojit lokální vlády do tohoto procesu, instituce, jakož i globální společenství. A ještě dvě věty. Bylo také důležité ptát se nejenom na to, co, ale jak můžeme potírat násilí, nenávist a prostě odpověď na to je založit naše aktivity na spolupráci, míru, otevřenosti. A v našem regionu to byl skutečně jeden z nejúspěšnějších mírových procesů, v rámci OSN, mandátu OSN se Chorvatsko dostalo zpět bez zbraní. A když se dívám na, a zažila jsem tady tuto svou zkušenost, a když o ní přemýšlím, říkám si, jak nejlépe zapojit tuto zkušenost do vize Evropy budoucnosti a vize našeho regionu, západního Balkánu do budoucnosti. My dnes máme a jaký máme pocit o tom, jakou budoucnost bychom rádi měli? Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, paní Katarino Kruhoně. A teď má slovo doktorka Kristina Bache, Visiting Fellow z London School of Economics and Political Science, která představí studii role žen v mírových procesech. Děkuji. Děkuji poslancům ve výboru FEM za dnešní slyšení a za možnost provést studii o roli žen v mírových a transformačních procesech. Velice mne ohromilo to, co říkali mé předřečnice a musím říci, že má cesta za mírem začala v podstatě v den, kdy jsem se narodila, protože jsem se narodila v, do hrdé vojenské rodiny v Americe. Oba moje dědečkové i babičky sloužili v americké armádě. Můj otec, který je dnes mezi námi, je e, americký vojenský důstojník ve výslužbě a můj synovec je také v armádě. U nás eh, šlo hlavně o to, jak prosazovat kulturu míru, jak prosazovat inkluzi žen do celé řady rozhodovacích rolí ve společnosti. Máme eh, k dispozici kopie návrhu této zprávy, je to opravdu pouze návrh, pokud máte někdo pocit, že v té zprávě něco chybí, můžete se se mnou poslyšení setkat, já se pokusím ze všech sil v deseti minutách skrnout hlavní body této zprávy. Prosím, odpuste mi pak, že něco vynechám kvůli nedostatku času. Ráda bych zmínila tři témata, která pochází přímo z té studie. Za prvé, aktuální stav ozbrojených konfliktů po celém světě. Za druhé, mírová bezpečnostní agenda žen a za třetí inkluze žen do mírových a transformačních procesů s odkazem na konflikty ve Rwandě a Syrii. Co se týká aktuálního stavu globálních konfliktů, víme, že globální bezpečnost se výrazně zhoršila za posledních deset let, přičemž je to velice složitá situace, Lidé žijí v nejistotě, války jsou stále složitější, stále protáhlejší a stále více napojené na globální výzvy, jako třeba změna klimatu nebo nadnárodní organizovaný zločin. Podle Upsalského eh, programu pro data o konfliktech se počet ozbrojených konfliktů eh, snížil z 53 v roce 2016 na 49 v roce 2017, ale počet ne- nestátních konfliktů se zvýšil z 62 na 82 ve stejných letech. V roce 2018 bylo 16,5 eh, milionů lidí násilně vyhnáno ze svých domovů, hlavně kvůli válce a násilí. Podle eh, Stockholmského institutu pro vyšetřování válek bylo dezignováno 1,7 bilionu amerických dolarů na válku a související výdaje jen za rok 2018. Objem mezinárodních transferů hlavních zbraňových systémů za roky 2014 až 2018 byl o 7,8 vyšší než za roky 2009 až 2013 a o 23 vyšší než za roky 2004 až 2008. Společně USA, Rusko, Francie, Německo a Čína představovali pět největších vývozců zbraní, tedy 75 celkového objemu exportu zbraní za roky 2014 až 2018. Druhá část zprávy zdůrazňuje eh, roli žen v mírové bezpečnostní agendě, což je zakotveno v usnesení OSN Rady bezpečnosti 1325 a následných usneseních. Tato agenda je velice výrazný příspěvek k transformaci globálních silotvorných dynamik, které aktuálně prospívají spíše tradičnějším silovým perspektivám. Mírová bezpečnostní agenda žen má navyšovat smysluplnou eh, angažovanost žen ve všech částech rozhodování, zdůrazňuje dopad eh, ozbrojených konfliktů na ženy a děti, vyzývá po vytvoření robustních ochranných mechanismů pro děti a ženy, zejména v zranitelných a konfliktních zónách, apeluje na státy, aby investovali do prevence konfliktů a zdůrazňuje význam mainstreamingu genderové politiky napříč institucemi, které se eh, zabývají eh, obnovou a nápravou. Od přijetí eh, usnesení 1325 v roce 2000 bylo vytvořeno 79 akčních plánů a bylo začleněno do vládních struktur po celém světě. Proces formalizace Národního akčního plánu slouží jako důležitý nástroj odpovědnosti, ale také nástroj pro změnu. V zemích, kde nebyly přijaty národní akční plány, jsou to eh, organizace občanské společnosti například v Turecku, které vedou eh, tu cestu za formulací Národního akčního plánu a doufají, že příslušné vlády eh, jejich snahy zohlední. Ovšem většina národních akčních plánů je nedostatečně analyzuje a zohledňuje dopad zbraní, zejména výroby zbraní, transferu zbraní a vojenských výdajů na ženy a děti. Například Německo, Francie a USA všechny přijali národní akční plány, ale jak zaznělo, zároveň jsou to lídři eh, globálního obchodu se zbraněmi. Státy, které prosazují smysluplnou participaci žen v rozhodovacích funkcích a zároveň podporují prevenci konfliktu a genderový mainstreaming ve svém interním a externím akčním plánu, by se neměly angažovat ve vojenských intervencích, neměly by exportovat zbraně autoritářským režimům, jako je například eh, Saudsko-Arabské království. Třetí část mé zprávy zdůrazňuje roli žen v mírových a transformačních procesech. Co se týká, usnes, eh, co se týká řešení ozbrojených konfliktů, tak vyjednávání mezi znesvářenými stranami mohou vytvořit příměří a snížit objem násilí. Samozřejmě bezpečné prostředí je velice důležité pro to, aby se eh, nuceně vysídlení mohli navrátit domů a mohla začít běžná ekonomická aktivita. Nicméně to, že se někde nestřílí, neznamená nutně, že nová, nová společenství, která tam vznikají, budou bezpečnější a odolnější do budoucna. Kromě toho, jak se zmiňuje, tak úspěšnost formálních mírových procesů tam, kde eh, ozbrojené strany sedí u jednoho stolu, tak je v podstatě nepřijatelné. Až polovina těch, mír, těch eh, konfliktů je znovu obnovena do pěti let. Je to popisováno, tedy mírové vyjednování je popisováno jako velice složitá síť vyjednávání, politiky, mediace, dialogu, jak oficiálně, tak neoficiálně. Jedině tak lze snad předpokládat, že se vytvoří trvalé řešení ozbrojených konfliktů. Pokud jsou podle studií začleněny ženy do tohoto procesu, dojde k navýšení pravděpodobnosti toho, že to příměří vydrží déle než dva roky o 29% a to, že to příměří vydrží alespoň 15 let, eh, se zvyšuje o 15%. Nicméně systematicky jsou ženy vyčleňovány z těch rozhodnutí, která na ně mají největší vliv. Eh, v roce 2015 představovaly ženy pouze 2% mediátorů, 5% svědků a 8% vyjednavačů v mírových procesech. Ženy velice dlouho fungovaly jako eh, vůdkyně komunit jako mediátorky, konzultantky, vyjednavačky a vůbec na veškerých pozicích pro budování, pro obnovování společnosti, pro usměřování na té nejzákladnější úrovni propojovali mírové tvorby, mí, mírové činnosti s formálním mírotvorným procesem a to je velice zásadní, aby, se, aby docházelo k tomu transferu poznatků mezi terénem a mezi tím vyjednávacím týmem to konec konců vyžaduje i ten vyjednávací tým jako takový. On musí vědět, jaké jsou ty největší problémy pro místní společenství a jaké ústupky eh, je jim ochotno odkývnout. Ženy jakožto mediátorky a vyjednavačky mohou prosazovat věci nad rámec vojenských záležitostí, například jako přístup ke zdravotnictví, eh, psychosociální podpora, ekonomické a právní bariéry, různé předsudky a tak dále, aby se zajistilo, že i ženy budou součástí oficiálních mírových smluv. V rámci těchto rolí mohou ženy velice často předcházet konfliktům, které způsobí ozbrojený konflikt, ať už to je nedostatek práv, různé etnické nebo náboženské rozdělení společnosti. Je důležité si uvědomit, že inkluze žen jen kvůli inkluzi nenutně povede k lepším mírovým procesům je potřeba investovat do inkluzivního rámce, který bude reflektovat socioekonomickou diverzitu žen. Jedině tak snad dosáhneme řádné zastoupení všech společenství u jednacího stolu. Participativní prostředí, takové, které umožňuje aktivní angažmá všech členů společnosti, včetně žen, mladých lidí, dětí a seniorů, jedině tak se posílí odpovědnost eh, politického procesu. Kromě toho, participace na vládě která eh, v minulosti eh, prováděla represivní kampaně, je pro mnoho žen nepřijatelná, zejména pro ty, které se účastnili protivládních, eh, protivládních protestů nebo se dokonce připojili k ozbrojeným skupinám. Dovolte mi na závěr zmínit dvě případové studie, které jsou součástí této zprávy, eh, tedy reference k tomu rvanskému a syrskému konfliktu. Po genocidě v roce 1994 došlo k tak výraznému tak výrazné změně demografické ve společnosti, že ženy představovaly 75 populace. Bylo potřeba zavést eh, nutná opatření pro rekonstrukci celého státu. Eh, přechodná vláda prioritizovala vzdělání pro ženy a inkluzi žen napříč eh, profesním spektrem. Rvanská ústava z roku 2003 zdůrazňovala národní jednotu a zaváděla povinnou kvótu žen 30 na všech rozhodovacích pozicích, ačkoliv směrnice pro eh, rovnost žen přišla z vrchu politické struktury. Ženy lobovaly eh, u vlády prostřednictvím eh, celoženských místních komisí a tak ovlivnili formulaci té ústavy. Považuje se to za největší výdobytek pro práva žen co do genderové rovnosti. Ve volbách v roce 2003 bylo 40 parlamentních křesel získáno ženami a při příštích volbách v roce 2014 se to navýšilo dokonce na 64 Nicméně bylo by chybou předpokládat, že prosazování žen v politickém prostředí se automaticky projevilo v eh, liberálnější postkonfliktní Rwandě, protože svoboda tisku, svoboda schromažďování a multipartitní vláda tam stále neexistují v podstatě. Co se týká syrského konfliktu, režim Bašara Lasada eh, brutálně zakročil proti, proti vládním protestům v roce 2011. Používal zákeřné taktiky, aby se udržel u moci, například ehm, cílil na civilisty, Eh, zajišťoval eh, nucená zmizení a obecně používal mučení proti svým odpůrcům. Více než 6,5 milionů Syřanů bylo nuceno uprchnout do jiných oblastí země a dalších 5,6 milionů Syřanů eh, uteklo do jiných států. Důsledky tohoto válečného konfliktu měly zvláště drastické důsledky pro ženy a děti. Mnoho žen se stalo v podstatě přes noc šéfem své domácnosti, protože jejich partneři byli buď zabiti, nebo byli zmizeni, anebo se přijali k režimním silám, nebo k jiným ozbrojeným složkám. Nízká úroveň vzdělání, destrukce sociálních sítí a e, dopady nuceného vysídlení zvýšilo zranitelnost, zvýšilo jejich vykořišťovatelnost, včetně vykořišťovatelnost prostřednictvím sexuálního násilí mnoho, že, mnoho rodin si muselo vypracovat negativní eh, kompenzační strategie, například, že posílali děti do práce, ehm, zajišťovali pro děti eh, svědky, eh, sňatky mladistvých a tak dále. Byl vytvořen výbor, eh, poradenský výbor 12 žen, který funguje jako pozorovatelský umírového procesu OSN. Konzultační výbor eh, se snažil napříč politickým spektrem dosáhnout konsenzu ve věci celé řady kontroverzních témat. Eh, vyjednali bezpečný průchod pro humanitární pomoc, zajistili propuštění zadržených osob a snaží se zajišťovat rekonstrukci společnosti přes snahy syrské vlády jim v tom zabránit na místní úrovni bez e, rizika útoku ze strany režimu a nebo e, bez rizika únosu e, ze strany ozbrojených skupin. Jsou to právě ženy, které zajišťují distribuci péče, humanitární pomoci, jsou to ženy, kdo dokumentují porušování lidských práv a jsou to ženy, kdo se účastní nenásilných protestů. Jakým způsobem máme řešit spravedlnost a usmíření z hlediska porušování lidských práv masově na všech stranách tohoto konfliktu. To bude určující pro dlouhodobou rekonstrukci státu. Na závěr mi dovolte říci, že podkladná, ta podkladná mocenská dynamika, která vytváří strukturu, která vede k prostředí násilí, to je to, s čím musíme skoncovat, abychom zajistili inkluzivnější a mírumilovnější společnost. Thank you very much, Dr. Děkuji vám mnohokrát, Kristýno Bejč. A teď eh, otvírám kolo pro řečníky. Nejprve paní Neuchel. Ráda bych vám velice poděkovala. Eh, veškeré přednášky byly velice zajímavé. Jedna věc, eh, ta mě velice zaujala, to bylo to vysvětlení k situaci západní Sahary. Přednedávno jsme tady probírali téma obchodní dohoda s Marokem, to se samozřejmě také týkalo problematiky západní Sahary a tato dohoda byla odsouzena jaksi bez zohledění obyvatel západní Sahary, bez jejich účasti, alespoň bez dostatečné účasti tohoto obyvatelstva, ani mužů, ani žen. Ptám se vás a možná také stala konkrétně bych se zeptala dámy, která hovořila právě o západní Sahaře. Ta účast v v době mírové, ne, když se tedy vytváří mír, kdy mír je účast na obchodních dohodách, účast na změnách uvnitř státních společenství. Mohly by existovat něco jako tréninkové programy, kde by se školily ženy pro to, aby se dokázaly zapojit, aby chápaly možnost té účasti. Já jsem také vnímala velice bolestně, že i zde v Evropském parlamentu velký, velká část nás, pokud jde o obchod, tak nezohledňuje zájmy civilního obyvatelstva a právě také žen na západní Sahaře, v tomto konkrétním případě. Já se ptám, jak mají ženy se zapojovat do tak obtížných procesů, jako je tvorba míru, když vlastně to selhává i v takových běžných procesech, jako je vytváření obchodní dohody v dobách míru. Ptám se, eh, dokázali byste si představit takový typ tréninku, školení, a nebo řeknete ne, vytváření vyjednávání mírového procesu je něco zcela jiného a není možné to takto porovnávat. Děkuji. A nyní má slovo pan Brian Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Brian Borzan. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji našim eh, hostům za to, že dnes přišli mezi nás, že se s námi podělili o své znalosti v těchto oblastech. Musím říct, že vše, co jsem dnes vyslechla, mě velice zaujalo. A velmi dobře chápu to, co se nám snažíte sdělit. Velmi s vámi soucítím rovněž. Já bohužel pocházím z části Evropy, která zažila před nedávnou dobou válku. A vy jste o tom také hovořili. Eh, má to dopad eh, zejména na nás. My jsme toto období zažili. Já s velkými emocemi jsem naslouchala vašemu poselství. Eh, od války uběhlo více než 20 let, ale ty oblasti, ve kterých se odehrává tento konflikt, tam je třeba zavést právo a mm, pravdu. A většina obětí stále ještě nemá právo na spravedlnost. Byla jsem zpravodajkou Evropského parlamentu pro usnesení o západním Balkánu, které jsme přijali před nedávnou dobou zde na našem výboru. Bohužel stále ještě nevidím, že by se to usnesení dostalo na pořad jednání plenárního zasedání a tak mám strach, že tato zpráva nebude přijata do konce našeho mandátu, což by byla skutečně obrovská škoda, protože se týká o téma, které eh, souvisí se země, které momentálně nejsou členskými zeměmi EU, ale které chtějí se stát eh, členy EU. Jsou to země, které jsou v různém stavu vývoje a rozvoje a také v různém stádiu vyjednávacích vyjednávání o přístupu u některých je přístup ještě relativně záležitostí blízké doby, u jiných zemí je to spíše dlouhodobější záležitost. A také třeba si uvědomit, jak bychom mohli pomoci těmto zemím v jejich snahách. Mnoho z těchto zemí také prošlo válečnou zkušeností a veškerými jejími dopady. Jak bychom tedy mohli zajistit to, aby se nám podařilo překonat veškeré překážky, které v těchto zemích stále ještě jsou, jak nalézt řešení pro tyto společnosti, tak, aby tyto země mohly splnit veškerá kritéria vstupu do EU. Já tedy připomínám svou zprávu, protože se domnívám, že je opravdu velice důležitá a velice dobře popisuje situaci v zemích, které jsou v poválečném stavu a co se tam, eh, k čemu tam dochází, pokud ženy nejsou dostatečně zapojeny do života společnosti a do procesu stabilizace a řešení konfliktů. Rovněž také upozorňujeme na to, že je důležité, aby bylo prováděno rezoluce Rady bezpečnosti, co se, která se týká žen a jejich roli v mírových procesech. Je třeba se rovněž také soustředit na účast žen v rozhodovacích procesech. Když jsme hovořili o zastoupení žen v parlamentech, samozřejmě také rovněž na místní úrovni, protože přesně i tam se přijímají důležitá rozhodnutí a ženy by do nich měly být zapojeny. Existuje mnoho specifických témat, které se týkají právě žen v zemích, které prošly válečnou zkušeností a tato specifika musí být dohledně. Nemám tím například eh, na mysli případy znásilnění žen. Je třeba, že ženy byly zapojeny do veškerých procesů, aby eh, vlastně to řešení povláčné situace nebylo pouze na mužích, aby tady muži nerozhodovali o ženách a za ženy. Často se říká, že neexistují pouze eh, ženské otázky, ale přesto některé otázky eh, mohou být lépe řešeny právě ženami. Je třeba, abychom zdůraznili rozhodovací procesy, do kterých budou zapojeny ženy, dále třeba, aby eh, byly dobře zastoupeny i oběti, tady hovoříme zejména, například ve zprávě se zmiňuje zejména Bosna, tady je třeba mít stálý mechanismus, který zlepší situaci žen, které se staly oběti války, zejména těch žen, které byly během války znásilněny. Dnes stále ještě dostatečně nebojujeme proti stigmatizaci utrpení těchto žen a z tohoto důvodu požadujeme, aby Bosna a Hercegovina přijala specifický zákon, který bude chránit oběti znásilnění. Momentálně každý soudce rozhoduje podle vlastního svědomí, ale je třeba, aby existoval specifický zákon, který bude schválen a který bude řešit specificky případy žen obětí násilí během války. Co se týče Kosova, tady je třeba zavést mechanismus dialogu pro obě dvě země, Kosovo a Srbsko, aby mohlo dojít k vytvoření dobré otevřené politiky. I zde počítáme se zapojením žen do tohoto dialogu. Co se týče Černé hory a Makedonie, ve zprávě zmiňujeme nárůst zapojení nevládních organizací procesu tvorby přijímání rozhodnutí. Ve všech zemích západního Balkánu konstatujeme, že financování nevládních organizací rok co rokem slábne. což jde proti tomu, co by bylo žádoucí, neboť nevládní organizace dnes se nachází ve velice eh, citlivých eh, situacích eh, a přitom by mohly sehrát důležitou roli v řešení konfliktu a v období, které nachází, nadchází po konfliktech, jak to řekla jedna z našich referentech. Pak se hovořilo referent, o důležitosti vzdělávání. Co se týče západního Balkánu, zde bohužel zaznamenáváme skutečnost, že, že školy jsou rozděleny mezi jednotlivými etnickými, mezi jednotlivé etnické skupiny populace. Jsou tam také obrovské překážky pro usmíření, neboť e, děti, když chodí do takto oddělených škol, tak je jim zprostředkována pouze jedna jediná vize, jeden jediný pohled na problémy. Ve zprávě o tom hovoříme a také zmiňujeme důležitost vzdělávání, které je klíčem progresu ve všech zemích západního Balkánu. Chorvatsko, což je má vlast, není součástí toho, eh, co nazýváme západním Balkánem v politickém slova smyslu, ale samozřejmě je to země z tohoto regionu a my jsme rovněž prošli válečným obdobím, touto zkušeností a pak také obdobím usmíření, což je něco, co stále ještě mm, v zemích západního Balkánu není dokončeno. Mnoho občanů ještě vůbec neví, jaký osud postihl jejich zmizelé rodinné příslušníky, což je nepřijatelné. Na závěr bych zmínila otázku. Bohužel koordinátorka z EPP již zde není přítomna. Chci říci, že ještě jednou pozornit na to, že je velice důležité, abychom naše zprávu o západní Balkáně přijali ještě před koncem tohoto volního období, nebo by to velice pomohlo těmto zemím. Podpořilo by to vlády v zemích západního Balkánu tak, aby jednali ve smyslu řešení problému. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A než dám slovo Julie Ward, teď dám, požádala bych vás všechny, abyste se omezili na tři minuty, abychom potom mohli ještě dát slovo zpět našim referujícím. Prosím pěkně. No, Zkusím být stručná, ale mám toho tolik co říci. Nejprve mi dovolte, abych eh, se omluvila za to, že nás tady není tolik, ale jsem velice hrdá na mm, členy mé politické skupiny, že tady jsme. My mm, jsme velice pozitivně naladěni mm, jsou tady jenom socialista demokrati, že? Žádná jiná politická skupina to není zastoupena. No to je, domnívám se, důležitý bod, ne? To tady by mělo zaznít. Mm, a potom tady máme ty ženy za Mezinárodní ligu pro mír a svobodu. Já tam mám hodně přítelkyň a oni mi řekli, že mladší ženy přicházejí do té organizace a um, způsobují takovou úplně transformaci, ehm, dochází k pokrokovým změnám, přinášejí šíření také v sociálních médiích. To je velmi důležité, ta role mladších žen. A já jsem o tom chtěla mluvit, protože vy všechny jste řek, říkali velice zajímavé věci, ale když se podíváte na demografii, tak když se podívám kupředu, no, tak my v, v panelu máme pět žen zhruba mm, středního věku, kromě tedy amerických přátel a bylo by dobré, kdyby ten dnešní panel byl reprezentativnější. Já jsem vaší advokátkou za to, za co vy bojujete jako lídři. E, mojí zkušenosti, a já jsem členkou delegace pro Bosnu a Hercegovinu Kosovo, my jsme mnohokrát jeli na Balkán a lidi, kteří eh, bojují za mír, mm, jsou většinou ženy, muži, kteří bojovali, zůstali ve svých funkcích a je velmi obtížné přesvědčit muže, aby se vzdali té moci. A to pro nás jako eh, skupinu socialistů a demokratů je to velmi důležité a musíme z toho učinit silné poselství tohoto boje, že by tedy ty, ti muži už měli ustoupit mm, ze svých pozic. A já vím, že je tady řada zemí, Ana o tom možná bude hovořit, je tady model feministického modelu politiky, to je ze Švédska a e, tam e, to je země mimořádných političek, osobností, e, které opravdu mm, jsou příkladem pro to, co bychom mohli dělat my všechny. A kdybychom to dělali, mohli bychom vidět daleko méně válek, kdyby ženy měly ty pozice. Mně se líbila ta případná studie o Syrii vy jste hovořila o YPJ, ale vy jste o tom hovořila jenom jako o bojovnicích, ale nehovořila jste o experimentu Ridžavy, kde ženy budují společnost. Je to demografický experiment v oblasti Dživafy, kde ženy ukazují, že i v dobách války mohou budovat společnost. Já jsem byla trochu smutná, že jste se o tom nezmínili. Já jsem tam vedla loni v květnu v Sýrii a viděla jsem to na vlastní oči, takže jsem byla smutná. Řekla bych, dejte to do vaší zprávy. Nemluvte o ženách jenom jako o bojovnicích a mm, nebo obětech. Dejte tam tento příklad, je to mimořádný experiment. Eh, potom tady máme jednu osobnost, která je v hla, má hladovku eh, zástupkyně kurdských žen. To jsou ženy, které chtějí jiný typ společnosti. Kurdové mají ekologický model společnosti, genderově rovný a byli vyřazeni z toho procesu. No, uvidíme, co se tam děje na základě těch voleb, ke kterým došlo. To, co řekla Lian, bylo velice důležité. Ona hovořila o vzdělání. A my, někteří, jsme ve výboru pro kulturu a vzdělávání, víme, jak mimořádně důležité to je, že musíme mít sexuální vzdělávání, ale také vzdělávání k míru jsou tady příležitosti, rýsují se příležitosti. Například program Erasmus Plus je pro nás obrovskou příležitostí, jak podpořit takovéto záležitosti a pochopit Evropu jako mírový projekt, kde každý nese svou odpovědnost, a kde je neustále nutno hovořit o míru. Další legislativní období až bude se diskutovat o společné oblasti vzdělávání. Tady by ženy měly skutečně říct, si my chceme zabezpečit, aby byla Evropa skutečně mírovým procesem a tam si musí ženy obhájit svou roli. A nevím, jestli vidíte ten, eh, tu žádost o mír Peace Pledge, žádost o mír, která byla podepsána já jsem v roce 2014 přišla a nikdo mi neřekl, že tady v Bruselu se podepisoval Peace Pledge a já mám aktivisty ve mé vlastní oblasti, kteří se snažili oživit ten zájem. To je také něco, co byste prakticky mohli dělat, vyměňovat si aktivisty na lokální úrovni. Děkuji mnohokrát. A e, já se chci zeptat, zda tady máme ještě nějaké poslankyně. Není-li tomu tak, tak dám slovo našim expertkám, aby mohli zareagovat na připomínky, které zde zazněly. A. Eh, takže prosím pěkně, každá z vás máte dvě až tři minuty, ano, jinak už nemáme víc času na toto slyšení. Já budu hovořit španělsky. Děkuji mnohokrát za vaši otázku k západní Sahaře. To je jedna z zapomínaných oblastech od roku 1995. Lidé žijící prostě někteří jenom ve stanech, někteří žijící v zemi která neuznává je jejich nárok a právo na sebeurčení. Západní Sahara má právo na sebeurčení a je to stále ještě koloniální území. To důležité eh, je, že skupina mladých saharských žen Samozřejmě i ten věk je určitým diskriminačním faktorem. Ano, začleníme i mladé ženy. Dobře, ale tak musíte vyhodit zase ty lvice, ty staré. Dobře, tato skupina mladých sahařanek, eh, které studují ve Španělsku, si uvědomují situaci žen na obou stranách zdi a eh, snaží se zasahovat do jednání Eh, čekají na usnesení OSN, protože se domnívají, že by mohli přispět novými vizemi k řešení konfliktu. Je třeba si uvědomit, že tento konflikt je velice komplikovaný, souvězí zatím hospodářské zájmy, samozřejmě fosfáty, ropa, eh, Eh, nerostné bohatství západní Sahary, je tam zájem Francie, Alžírska, Maroka, Španělska. Také se tady směšuje tato otázka s terorismem a zneužívá se toho při vyjednávání zejména s Marokem. Ale důležité je říci, že jsou skupiny mladých Sahařanů, kteří nevidí ani přítomnost, ani budoucnost a hovoří o tom, že se opět vrátí ke zbraním a naděje těchto žen je, že se podpoří jejich účast jako jejich skupiny a že bude docházet k paralelním jednáním žen saharských a marockých, aby mohly spolupracovat. Určitou dobu se myslelo, že, že saharské ženy e, jsou jedni z nejpokrokovější arabského světa, ale oni jsou pohroben, podrobeny tr- kmenovému režimu. Když se navrátí ke svým rodinám, musí se podrobit prostě situaci pravidel kmene, kde se vůbec neuznává ani jako osoba starší, když je to žena. Uh, ale samozřejmě brání také sebeurčení a je třeba přesvědčit eh, Polisariovu frontu, že oni nejdou proti právu na sebeurčení, ale že k tomu boji za právo na sebeurčení chtějí dodat také právo žen na vzdělávání, na mm, profesi, na to, aby nežili pod nadvládou práva šarii, ty, které musí žít v západní Syrii a Wilf, tam vstupují stále více mladé ženy, ale je to už stoletá organizace, na to nezapomínejte. Mohu říci, že v Africe je celá řada skupin žen a národních sekcí. Naše předsedkyně je z Nigérie, jsou mladší a my jsme nadšené, že je můžeme přijímat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já bych eh, řekla jenom dvě velice stručné věci. První je takové obecnější, souvisí to s otázkou té obchodní dohody se západní Saharou. Náš názor rozhodně je, že veškerá vnější činnost EU by měla být založena na důkladné analýze konfliktu, na analýze dopadu na populaci v jakékoliv zemi a dobrá analýza konfliktu kombinuje dvě věci. Za prvé, angažuje se občanská společnost, nejen městská elita, ale občanská společnost v celé té zemi, eh, na tom okupovaném území nebo kde jinde. A za druhé, analýza konfliktu musí obsahovat robustní genderovou analýzu, která opět nezohlední pouze názory elity, ale zohlední také pravděpodobný dopad obchodní dohody nebo jakékoliv intervence na muže, ženy a děti v celé zemi. A pokud EU chce být vnímána i jako hodnotový aktéra, alespoň nebo alespoň nechce škodit, tak má, nemá smysl, aby jakákoliv intervence probíhala bez této analýzy. Takže to je první věc. Druhá věc se týká e, reprezentace, jak to říkala paní Ward. Já souhlasím, řekla bych, že toto je klíčová věc co do participace. Participace vyžaduje spoustu plánování, takže abyste dostali mediátorky do Bruselu, tak eh, musíte strávit měsíce tím, že budete žádat o víza, budete organizovat cestování. A, a ne všechny ty žádosti byly vyslyšeny, takže abyste byli zastoupené, tak má organizace, jsem si jistá, že CMI by řekla úplně to samé, eh, je velice spokojená nebo velice ráda pomůže s napojením vás na lidi, kteří, kterých se můžete zeptat, jestli budou chtít přijet. My to rádi uděláme, ale musíte to začít plánovat. Stojí to spoustu peněz a stojí to spoustu času. A to je jedna z tragédií tohoto druhu slyšení. Proč toto říkám na samotný konec? Protože já vnímám roli tohoto parlamentu, zejména roli tohoto výboru v tom, že tyto ženy přesně musí dostat ven z toho stínu, který je na ně vržen, ale prosím nepodceňujte objem peněz a plánování, jaký to bude vyžadovat. Děkuji. Děkuji. Opět i já tři stručné body eh, navážu na to, co právě říkala Laura, ta výzva s tou reprezentací. My jsme samozřejmě připraveni vám pomáhat, napojit vás na ty ženy, které existují v tak složité situaci, ale také je to výzva pro reprezentaci obecně, tedy způsob, jakým nahlížíme ženy v mírových procesech jsem ráda, že, zne, že zde zazněly ty mnohé role, v to, eh, jaké ženy hrají, tedy v mírotvorbě, v, eh, i vlastně v ozbrojených konfliktech, na frontových liních a tak dále. A já si přesto myslím, že eh, naše vnímání žen je hodně zjednodušené. Myslíme si, že ženy všechny mají jen jeden názor na mírový proces, že mají všechny jen jednu roli a to je něco, s čím se musíme popasovat. Je potřeba vnímat ženy jako politické aktérky, eh, což jsem si jistá, že vy tady zrovna chápete. Ráda bych také poděkovala za všechny komentáře o významu dlouhodobého vzdělávání, o ekonomickém empowermentu, o politickém empowermentu, protože to jsou ty základy další práce, to, to je práce, kterou váš výbor odvádí, abyste práva žen prosazovali. No a na závěr Laura také zmiňovala možnost, jak Evropa může být vůdcem v této oblasti, aby tedy Evropa skutečně žila podle svých hodnot, aby to řádně financovala. Jsme rádi, že toto téma bylo na pořadu vašeho slyšení a jsme připraveni s vámi spolupracovat na dalším prosazování těchto cílů. Děkuji. Já bych eh, chtěla navázat na toto velice důležité téma vzdělávání. V rámci mírotvorby nebo tvorby kultury míru je empowerment klíčové slovo vzdělávání za účelem nenásilí. Vzdělávání za účelem nenásilné transformace. Jedině tak se společnost může vyvíjet udržitelně a bude přístupná pro všechny lidi, pro učitele, pedagogy, ženy, děti. To je velice důležité. Jak v Evropě, tak konkrétně na západním Balkáně. Další způsob, jak zajistit empowerment eh, za účelem tvorby mírový, mírových vztahů, je, že se budete setkávat s lidmi za hranicí. Takže například ten program Mobility Erasmus je skvělý. Ale v regionu západního Balkánu, eh, který není součástí Evropské unie, si myslím, že těch možností je také celá řada. Jak se setkávat, vyměňovat si názory, spolupracovat. To je velice důležité. A třetí bod, nezapomínejme, že těmto ženám je potřeba dát také dostatek finančních prostředků. Pokud vím, Evropská unie má v plánu seškrtat tyto programy, zatímco by je měla navyšovat. Děkuji. Děkuji. Já bych jenom odkázala na tu syrskou válku. Eh, tam mezi těmi ozbrojenými skupinami existuje několik genderových narrativů. Eh, Asadův režim má jeden oddíl čistě ženský, SPF, ipg eh, také nabírají ženy, dokonce i IPF nabírá ženy jako informátorky nebo administrátorky, takže ty protiválečné nevojenské aktivity žen se tam v tom syrském konfliktu objevují nejen přímo v něm konfliktu, ale ehm, objevují se také v, ve společenstvích žen, které jsou v těch ehm, jiných frontových státech. Ono je to hodně často navazováno na eh, financování ze západu, ale to bychom dělat neměli. V posledních letech se objevuje pouze důraz na financování jako zbraň proti násilnému extremismu. Já si myslím, že místo toho bychom měli financovat také prevence konfliktu, mírotvorbu. Neměli bychom to navazovat čistě na ty tradiční hrozby, o kterých víme. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, děkuji všem. Děkuji všem účastnicím a účastníkům našeho dnešního zasedání, děkuji našim expertkám. Chtěla bych poděkovat poslancům a poslankyním našeho výboru. Dnes jsme měli další příležitost eh, vyslechnout si, jak je důležité, aby se ženy účastnily mírotvorných procesů a jak je důležité, abychom je my jako politici v tomto podporovali. Rozhodování v Evropském parlamentu i v národních parlamentech by mělo reflektovat tuto potřebu, tuto nutnost. Náš mandát už pomalu končí a jak říkala Biljana Borzan, byla by to pro nás prohra, kdybychom nepřijali potřebná rozhodnutí, kdybychom nepřijali potřebná opatření. Je potřeba, abychom jednali jednotně, abychom zajistili, že toto téma bude na pořadu jednání posledního plenárního zasedání, které proběhne v Dubnu. Ještě jednou děkuji našim expertkám, přeji hodně úspěchu do budoucna a těším se na brzká shledání. Kolegos, mes tęsėme mūsų posėdį. Kolegové, děkuji vám, budeme pokračovat. Laskavě se posaďte. Klausimas mūsų darbo tvarkė, kurdų žmogaus teisių. E, bod 5 na pořadu jednání. Obhájkyně lidských práv e, Leila Güven Říkala jsem na začátku schůze, to si asi ještě vzpomínáte, že paní Guven nepřijde, protože má vážné zdravotní problémy, protože drží hladovku ještě několikátým měsícem a tím pádem dnes nemohla přijet. Proto ji nahradí paní Serpil Kemalbej, která prezentuje její poselství. Dovolte mi dát slovo paní, Semalbej, eh, paní Kemalbey. Děkuji. Hi, dear friends. I would like to... Dobrý den, drazí přátelé, milí kolegové, milé kolegyně, ráda bych vás přivítala, pozdravila a předáme revoluční pozdrav. Jmenuji se Serpil Kemaben jsem eh, poslankyní za HDP za provincii Kizmir. Eh, yakın dönemde eh, yerel seçimleri yaşadık ve ben onun havasıyla, rüzgarıyla burada geliyorum. Buraya geldim. Thank you very much for... Děkuji vám mnohokrát výboru FEM, že jste nás sem pozvali. V nedávné době proběhly v Turecku, v Turecku volby do místní samozprávy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 po celém světa, světě je autoritářství na vzestupu a stejně tomu je v Turecku. Jako ženy proti autoritářství bojujeme, snažíme se jim odporovat. E, Bu konuda özellikle Kürt sorunundaki çözülmeme, e, tıkanma e, son dönemde e, savaşın ve militarizmin artmasında önemli bir etken oldu. The most important thing is... To nejdůležitější pro nás v Turecku je za prvé e, otázka žen a za druhé otázka Kurdů. To stále není dořešeno a tím pádem se nemůžeme posunout nikam dál v oblasti demokracie a všeho ostatního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 Uh, Jak víte, Leila Güven zahájila hladovku a teď je den 146. Eh, Kromě Leily je v Turecku celá řada dalších vězňů na hladovce. A o tom jste asi také slyšeli. Po celém světě drží lidé hladovku. I v celé Evropě. Uh,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 a ten dopis vám teď přečteme. Vážené ženy, jak víte, já a tisíce dalších držíme hladovku. Možná pro vás bude složité pochopit toto naše jednání. Můžete vyslovovat své požadavky přece i jinak, proč si vybíráte cestu sebepoškození. Můžete si být jistí, že jsme se snažili bojovat s údělem pana na různými způsoby, ale nikdo nás nevyslyšel. V zemi, ve které žijeme, neexistuje svoboda vyjadřování. Není ani svoboda protestu. Z toho důvodu jsou tisíce kurdských politiků, intelektuálů, spisovatelů a novinářů ve vězeních. Jsme odsuzováni za tragikomické věci, například za to, že někdo řekne, vysloví slovo Kurdistán nebo že podporuje naši autonomii. Proto je mnoho z nás za mřížemi, proto je mnoho z nás v exilu. Uprostřed toho všeho, jakožto demokraticky zvolená, eh, zvolená zastupitelka, jsem nenašla jiný způsob, než začít sama hladovět. Jsem přesvědčena, že v 21. století je přece nepřípustné, aby se právničky, političky a další pouštěli do hladovky, jenom aby je někdo vyslyšel. Je potřeba apelovat na to, aby se to změnilo. Miluji život, svobodný a rovný život a věřím, že vy jako výbor pro ženy v Evropském parlamentu toto změnit můžete. Proto vás zdravím Posílám vám své pozdravy, které bych byla ráda vyslovila osobně, osobně, ale vzhledem k mému zhoršujícímu se zdraví to nebylo možné. Má morálka je na výši, ale již nezvládám eh, každodenní činnost bez pomoci dcery a přátel. Když jsem zahájila hladovku, věděla jsem, že fašistická vláda eh, AKP mě jen tak nevyslyší. Proto jsem se připravila na veškeré možné alternativy. Podobně jako Bobby Sands, eh, zvolený eh, irským lidem poslancem, eh, když byl za, zamříženými. I já jsem ochotna položit život za svůj lid. Jak víte, je už den 146 mého půstu. A vy jako ženy jste vyslyšeli můj hlas. Ženy po celém světě ukazují solidaritu se mnou. To je solidarita, která má hodně velký smysl, která mě hodně posílila. Nicméně, abych já a aby tisíce mých přítelkyň po celém světě zůstaly naživu, potřebujeme silnější hlas. Tím, jak nejsou plněny naše požadavky, dochází k, ve, ve věznicích k stále většímu počtu úmrtí. Ehm, naši soudruzi, naši kolegové pokládají nejvyšší oběť na, oltár, na oltář demokracie, aby prosadili naše sdělení. Situace již dosahuje kritického bodu. Vzhledem k tomu, že vláda AKP kompletně ignoruje mezinárodní dohody, tedy, že například, tedy i ty, u kterých je signatářskou, eh, nejvíce odvahy dodává to, že Evropská unie mlčí. Milé ženy, společně můžeme bojovat proti této nespravedlnosti. Ta nespravedlnost vznikla v důsledku patriarchálního grobárního systému. Můžeme vytvořit mírumilovný svět, kde budou lidská práva implementována stejně pro všechny. Můžeme dále nést tu standardu, kterou nám předali ženy, které přišly před námi, v rámci tradice eh, ženského odporu. To je jasné. Mírumilovný svět je možný a já věřím, že ho postaví ženy. Proto vás eh, všechny zdravím v naději, že se, změny, že se svět zlepší. Leila Güven z Hagarské provincie. Děkuji vám mnohokrát. Z celého srdce a děkujeme také Leile Guven za ten boj, který vede za tu oběť, kterou za nás pokládá. My chápeme a podporujeme ji. Teď poprosím kolegy poslance, zda se chtějí oni vyjádřit. Ale buďte prosím velice struční, protože nám nezbývá čas. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chtěla bych eh, poděkovat výboru FEM za to, že přijal eh, naše hosty. Tedy tím hostem měla být Leila Guven, která měla přednést své sdělení, ale i touto formou eh, to bylo velice důležité, tedy i když Leila nemohla fyzicky přijet. Chtěla bych připomenout dvě věci. Leila Guven, zahájila hladovku 8. listopadu 2018. Eh, chtěla eh, dosáhnout propuštění pana Očalana. Společně s ní již hladoví mnoho dalších kurdských exponentech. Eh, my jsme je společně s Malin Björk měli na návštěvě ve, Štrasburku. Všichni chtějí slyšet i náš hlas. Oni chtějí, aby se v Evropě o tomto problému mluvilo, aby se v Evropě něco dělalo nejen s izolací pana Očalana, ale také s tím neustálým porušováním lidských práv, ke kterému dochází v Turecku a eh, o kterém se obecně ví. Já si myslím, že to je úkolem výboru FEM, i když se blíží konec mandátu. Právě teď musíme sumarizovat, čeho jsme dosáhli. A myslím si, že je potřeba pamatovat nejen na kurdskou otázku, ale myslím si, že vlastně dlužíme toto kurdským ženám, protože vlastně kurdské ženy nepřímo zastupují všechny ženy na celé planetě Zemi. Je potřeba změnit politiku, aby tato vycházela z žen, eh, aby se využívala síla žen, například s ohledem na boj proti Daeshu a tak dále. Já si myslím, že to kurdským ženám dlužíme a v rámci tohoto dluhu, který se musíme snažit splatit, musíme zajistit, aby náš hlas byl slyšet. A já si přeji, aby tento výbor a každá z nás za ty dva měsíce, které nám ještě zbývají do voleb, budeme hodně v členských státech mluvit s občany u nás, takže musíme děkovat kurdským ženám a proto děkujeme i vám. Děkuji paní Malin Björk. Yeah. Jag måste också säga ett stort tack till eh, eh, våra... Děkuji, chtěla bych velice poděkovat zástupkyni HDP a doufám, že zprostředkujete Leile Given naše pozdravy. Je jistě velice silnou političkou která přijala rozhodnutí, které je pro ní velice nebezpečné, a to zahájit hladovku. Jedná se o práva žen, proto bylo pro nás tak důležité ji pozvat sem na výbor pro práva žen. Jde o boj za demokracii, jde o boj za mírový proces v Turecku a jde přirozeně také o boj proti autoritářskému způsobu vládnutí zemi, jak jej nyní v Turecku zažíváme. Já jsem se ve Štrasburku eh, setkala eh, také s, jednou eh, ženou, která držela ruku a ona říkala, že pokud jsme konfrontováni s fašismem, je třeba reagovat. Právě v případě, kdy veškeré ostatní možnosti se vyjádřit jsou například jako novinář, jsou již vyčerpány, když již ani novináři nemohou kritizovat, tak nezbývají téměř žádné jiné prostředky než hladovka. Chci si, že Leilu podporujeme v jejím boji, ale rádi bychom také od vás věděli, co můžeme konkrétního pro ní a pro ostatní, kteří bojují, můžeme dnes učinit. Pro všechny, kteří bojují za demokracii a mírový proces v Turecku. Je důležité, aby věděli, že stojíme na jejich straně. Ale co můžeme konkrétního učinit? Řekla jste, že to není pouze Leila Givenová, že tisíce dalších na základě svého politického přesvědčení sedí ve vězení a mnozí z nich eh, také zahájili hladovku a jsou eh, vystaveni velkému riziku. Váš boj je boj za demokracii a tento boj vedeme přirozeně i my zde v Evropě. A mm, pokusíme se společně s vámi, s vašimi poslanci a s vašimi zástupci v Turecku zůstat v kontaktu a ještě jednou mnoho pozdravů Leile Güvene a prosím řekněte nám, co my konkrétního můžeme udělat, abychom vás podpořili. Já budu velmi stručná, protože já už spolupracuji s kurdskými ženami. Jela jsem tam v lednu s Martinou Anderson abychom se přesvědčili o situaci na místě a přímo jsme eh, se přemlouvali za osvobození Lejly. Nedali nám povolení navštívit ve vězení. Ona byla propuštěna o pár dnů později. A já si myslím, že přece jenom mm, možná to bylo díky té cestě, takže proto, když se budeme scházet, spolupracovat, dělat společné věci, tak to má svůj význam a můžeme něčeho dosáhnout. Je to tak důležité, že jste dnes přijeli k nám, že tady máme tento panel, protože velice často záležitosti, o kterých hovoříme, se zdají být příliš komplikované pro nás, abychom o nich diskutovali, ale já musím říct, že jsem velice hrdá na tu skutečnost, že jste dnes mezi námi, jsem velice hrdá na tu skutečnost, že Evropský parlament je místo, kde lidé eh, dostávají také svůj hlas. Evropská unie není perfektní, ale Evropský parlament dělá mnoho věcí, které by nedělaly jednotlivé členské, vlády členských států. Proto eh, eh, je důležité, že my, abyste věděli, že my jako europoslanci jsme po vašem boku ve vašem boji a musíme eh, také tu platformu pro lidská práva eh, vyzdvihovat, protože takovou platformu Evropský parlament je. Eh, lidé by měli spíše kritizovat radu, ale ne tolik Evropský parlament. V Evropské unii máme jistě někteří lidé, kteří nejsou na správné straně, ale pohleďme, vy jste tady dnes, my za vámi jezdíme do vězení Účastníme se s vámi řady konferencí a pozvihujeme hlas a taky, jak to děláme dnes, to je také velmi důležité. Pojďme zabezpečit, že budeme na tom pokračovat. Já Lejlu, za Lejlu Belik také bojovala, ona byla ve vězení, měla jsem s ní twinningový projekt. A proto je důležité, že mnoho žen by mohlo dělat podobné věci, takové twinningy, například i tady členky našeho výboru FAM. E, můžete prostě dělat celou řadu akcí a říct si, podívejte se, tady je někdo, kdo je zvoleným e, zástupcem lidu jako já a ona je ve vězení. Já za ní pozdvihnu hlas. To je velmi praktická věc, domnívám se.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 Thank you very much for... Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky a také vám velice děkuji znovu za to, že jste nám poskytli tuto příležitost, abychom mohli vyjádřit pocity Lily, abychom mohli být Lilyním hlasem zde. Je tady celá řada věcí, které můžeme dělat společně. Jak jako Margaret Olen, která je velmi dobře známou právničkou a bojovnicí za lidská práva, je velmi známá ve Spojeném království. Ona v Londýně zahájila hladovku, aby ukázala svou solidaritu eh, s eh, Lejlou. Nezapomínejte na to, že je 85 let.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 ve e, her koldan dayanışmanın büyütülmesi, Leyla'nın sesinin yükseltilmesi e, sorunlara bir nebze olsun e, çare olacaktır diye düşünüyorum. We know there is always, um... My víme, že existuje vždycky propojení mezi evropskými institucemi a tureckými institucemi a jsem si jistá, že s nimi jste v kontaktu. Mohli byste se snažit vyvíjet tlak možná Eh, na vládu prostřednictvím i nevládních organizací a mohli byste vyslat delegaci, aby navštívila Lejlu. To je velice důležité a my se domníváme, že to by eh, byla velice významná akce i spirituální podpora. Nebo navštívit vězně, mohli byste poslat delegaci aby se podívali jako pozorovatelé na to, jaké jsou podmínky v tureckém vězení. A můžete pro... Možná, že budete vědět, že sedm mladých lidí ve vězení se páchalo sebevraždou na protest proti turecké vládě. Mohli byste také mm, volat potom, aby se s tím skoncovalo. Je řada antidemokratických kroků v Turecku, vy si to uvědomujete jistě, já jsem si jistá, že určitě mnoho můžete udělat pro to, aby se to zastavilo. Tyto antidemokratické akce. Eh, vidím, že nemáme moc času eh, CPT, můžete, ne, můžete CPT psát anebo vykonávat taky nějaký tlak a ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste nás pozvali. Děkuji vám mnohokrát. Podporujeme Leilu a celou kurdskou komunitu, která bojuje za svá práva a svobodu. Děkuji vám. Kolegové, budeme pokračovat bodem číslo šest a to je mise do Španělska. Eh, žádné připomínky eh, nebyly zaslány, takže to považujeme za schválené, to, co bylo navrženo. Otázka číslo sedm, Dialog s nevládními organizacemi o mezisekční formách diskriminace. Plánujeme výměnu názorů. Dejte mi jenom vteřinku, než začneme, a aby zaujali expertky z nevládní organizace místo na pódiu. Kolegos, dabar žodį e, e, su... Kolegové, teď dovolte, abych dala slovo poradnímu e, poradní důstojnici Izabele Michalaš. Děkuji vám mnohokrát Eh, za tu možnost, že zde mohu hovořit o té průřezovosti. Mí kolegové z otevřené společnosti museli odjet, jak víte, tak někdy musíme dělat věci samotné, protože má kolegně musela vyzvednout dítě v materské školce. A eh, Ona mě poprosila, abych eh, začlenila do mé prezentace také její příspěvek. Takže vás moc prosím o pochopení, takže mm, ona, ona měla hovořit o mezerách v evropské legislativě a já jsem měla hovořit o úrovni politika. Já se pokusím to všechno zabudovat do jednoho. Začnu s tím, co jsem chtěla říci. Eh, co chápeme, když se hovoří o průřezovosti? To, jakým způsobem diskriminace postihuje občany, včetně jejich identity, sexuální orientace, náboženské příslušnosti a tak dále. Mm, a jak jednotlivé formy diskriminace se navzájem ovlivňují to je specifická situace žen v řadě situací v závislosti na rase, náboženství, sexuální orientaci, sociální třídě a statutu migračnímu. Například nedostatek reference podreprezentovanosti žen a máme nedostatek žen v managementu. Migrační politika například. Tady je taková diskriminace jako mm, diskriminace LGBT, a mm, to přineslo další bariéry pro migranty v nejrůznějších stupních migračního procesu. Na trhu práce EU e, je diskriminace, sociální vylučování na základě sexuální orientace, náboženské víry, rasy a dalších. A já sama jsem například Roma, Romka a jsem muslimskou ženou a právě takovéto ženy jsou vylučovány z trhu práce a jsou vystaveny většímu riziku e, vykořišťování. Mm, a teď kolegyně chtěla hovořit o mezerách v legislativě, ale předtím jsem vám ještě chtěla dát zajímavý příklad toho, jak eh, funguje průřezovost. Toto je příklad ze Spojených státech Lelma Case Granferite, eh, kde eh, Pracovní smlouvy v General Motors s černožskými ženami byly ukončeny, ale ty kon... protože běložky měly pracovní smlouvy na dobu neomezenou, zatímco černošky na dobu omezenou. A e, žadatelka děti byly eh, tudíž utiskovány. Co máme na úrovni Evropské unie? Naštěstí tady není nic specifický, tady nemáme žádný specifický rámec. Evropská unie nezakazuje průřezovou diskriminaci ale z pohledu ženské práv, ženských práv tady je eh, řada oblastí v, legislativní, v legislativních textech, kde se odkazuje diskriminaci, ale nemá to právní povahu. Například zákaz sexuální diskriminace eh, v směrnici o zaměstnanosti, nebo ve směrnici o zbožích a službách, anebo v právu týkající, evropském týkající se sociální inkluze. Eh, tak se objevuje zákaz diskriminace na základě vědu, sexuální příslušnosti a tak dále. Ale průřezová diskriminace není zakázána v evropském právu. A teď cituji je důležitá implementace rovného nakládání a komunita by měla směřovat k propagaci rovnosti mezi muži a ženami, protože ženy bývají často oběťmi vícenásobné diskriminace. Ale není to tedy žádné závazné právo. A tady se neobhajuje právě ten pormín, termín té průřezovosti. A to je, domnívám se, problém, který měly členské státy proto, aby implementovali tuto takzvanou průřezovost, čili intersectionality. E je důležité mít ochranu i v této oblasti před touto průřezovou diskriminací. Znamená to, že například by nemělo být možné odmítnout pronajmout byt nějaké ženě z Afriky na základě jejího náboženství. Čili nebylo by možno odmítnout pronajmout byt nějaké migrance na základě příslušnosti krase, to je zakázáno evropským právem, ale bylo by možno odmítnout to, protože je muslimka, protože takový zákaz v textu uveden není. V roce 2009 byl text, který se od té doby diskutuje na radě, ale zatím nebylo ještě nic přijato, protože tady se vyžaduje jednomyslné rozhodování. Ačkoliv nedošlo k politické dohodě, eh, o nediskriminačním právu v roce 2017 vyjednávání na radě pod malckým předsednictvím zmínilo možnost legislativního zákazu průřezové diskriminace a výbor um, Evropský hospodářský a sociální výbor a výbor regionu to podpořili. Eh, aby v druhotném právu se to zapracovalo. A to by mohlo otevřít možnost pro změnu, aby se konečně také o té průřezovosti hovořilo. Jak vidíte, tato průřezovost se nachází v řadě forem diskriminace, protože se ignoruje skutečnost, že každý má věk, že rod, sexuální orientaci a tak dále. Mnoho z nich žádá také náboženství, ale každý v rámci nějaké skupiny se předpokládá, že je ten týž, ale přitom i ve skupině je každý jednotlivec odlišný. A musíme připomenout, že diskriminace není symetrická, ale ve spojení s dalšími formami. A tady by mohlo to fungovat v souvislosti s genderem, ale ne s barvou. Bílé ženy jsou v pozici moci ve vztahu k barvě, ale ne k genderu. Máme tady také menšiny v jiných, v zemích, které mohou být většiny v zemích druhý. A proto tady nemáme nějaký jediný model identity a proto průřezová diskriminovanost se musí projevit v tom, jak pokračovat. Ale já si myslím, že kdybychom zavedli tento průřezový přístup, tak by nám to lépe pomohlo, protože diskriminované skupiny nejsou nikdy homogenní. Mají různý profil a existuje hierarchie uvnitř skupin a to by nám umožnilo pochopit právě ty rozdíly a e, je tady také mnoha násobná marginalizace určitých skupin a je třeba proti tomu bojovat, ať už je to na základě e, náboženství nebo barvy pleti nebo rasy. Kdybychom měli průřezový přístup, Eh, mohlo by se zlepšit situace diskriminovaných lidí jako takových a mohlo by nám to také pomoci v budování solidarity, abychom dosáhli opravdové rovnosti. Protože si musíme uvědomovat, že diskriminace pramení z různých kontextů a je tady velká potřeba specifických politik pro to, abychom se věnovali této průřezové diskriminaci abychom šli nad rámec slova rovnost, že by se to mělo pojednávat jako. Je třeba, abychom tady měli čtyři rozměry. Eh, je třeba, je tady potřeba hovořit o stigmatech, o násilí, je potřeba pozlehnout hlas těch, kteří jsou diskriminováni a je třeba změnit struktury diskriminace. My všichni potřebujeme větší uvědomění si a citlivost týkající se způsobů, jak průřezovost um, ovlivňuje lidi v různých kontextech. Stejně tak jako mainstreaming to dělá v praktickém ohledu na národní úrovni, co potřebujeme, je, aby členské státy udělali takovou review v průřezovosti, aby si uvědomili, do jaké míry se vůbec jejich politiky zaobírají průřezovou diskriminací, protože jedině tak získáme klíč k úspěchu. Průřezovost by se měla objevit i v jednotlivých eh, akčních plánech v členských státech, tedy v jednotlivých akčních plánech v členských státech, jako například ve Švédsku existuje, existuje něco podobného. A e, průřezová diskriminace by měla být reflektována jako přínos a zároveň bychom se měli dívat na sběr dát. V Evropě neexistuje dostateč nezbírání údajů, které by postihlo, zmapovalo jako početně diskriminační skupiny. Hmm, je třeba podívat se na příslušné směrnice eh, v roce 2020 by mělo evropské právo zabezpečit, že by měla být eliminována průřezová diskriminace na základě rasy náboženské eh, vyznání, tedy mm, sexuální orientace a dalších. Když se dívám na posluchače, myslím si, že by bylo také dobré, kdyby vy jako europoslankyně jste skutečně zvažovali možnost usnesení o průřezové diskriminaci. To by skutečně pomohlo všem ostatním účast, zúčastněným stranám, aby mohli navázat na to, kde jsme nechali to diskusi o průřezovosti. Otázka je, zda tedy se chopíte této výzvy. Děkuji mnohokrát. Já jsem se snažila tedy ty dvě <clears throat> přednášky dát do jedné. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát. Ano, myslím, že jste byla poměrně úspěšná. Tak, eh, Malin Björk se hlásí. Uh, thank you very much. I will speak in Swedish. Uh... Děkuji, budu hovořit švédsky. Pro nás, kteří jsme zde ve výboru pro práva žen a jsme spíše z té levicové části politického spektra, musím říci, že my jsme vždy poukazovali na problém průřezových forem diskriminace, kterou trpí mnozí lidé. Je velmi dobré, že jste nás dnes informovala, že jste se s námi dnes podělila o svůj pohled na problematiku. A jsem toho názoru, že toto je výbor, který o tomto tématu hovoří opakovaně. Jsem členkou také dalších výborů a bohužel musím říci, že se nám stále ještě nepodařilo příliš mnoho změnit. Týká se to mnoha různých specifických oblastí, ale musím říct, že my jsme vždy poukazovali na otázku diskriminace žen a vždy jsme říkali, že existují různé formy diskriminace žen, kterými ženy trpí například na základě jejich národnosti či na základě skutečnosti, že se jedná o ženy uprchlice. Vždy jsme poukazovali na to, že je mnoho průřezových forem diskriminace, vícečetných, ale že ten průřezový pohled na problém stále ještě chybí. E, v, podstatě jde o to, že e, ženy jsou z různých důvodů diskriminovány a to je jistý způsob rasismu. Často se to týká role žen a například jde také o to zabránit radikalizaci mládeže. Tím mám na mysli islamistickou radikalizaci, kde jsou ženy představovány pouze jako ženy a matky a zde by ovšem ženy mohly fungovat při prevenci takovéto radikalizace. Na základě své politické činnosti mohu říci, že je zde také velká hrozba, která pochází od pravicových extremistických sil. Oni se snaží omezovat feminismus, omezovat levicové politiky. A to je nebezpečí, které zde na výboru pravděpodobně ještě nevnímáme dostatečně seriózně. Pro nás by to měla být nová výzva, nebo jisté skupiny žen jsou vystaveny právě této konkrétní specifické hrozbě. Často stále ještě dochází k stigmatizaci, vytváří se určité nenávistné představy o ženách a já tuto dobu vnímám jako velmi rasistickou. My musíme bojovat za práva všech žen a postavit se proti rasismu kdekoliv. Na trhu práce, ale také v ostatních oblastech života společnosti. Jak se ukázala vy, e, to vše souvisí s právními nástroji. Ale nejde pouze o to mít správné zákony. Musíme se snažit e, podporovat práva žen všemi různými možnými způsoby. Zde na výboru pro práva žen jsme připravili pozměňovací návrh, který se týká rozsudku Evropského soudního dvora, kde zjevně zaměstnavatelé dostali právo diskriminovat ženy na základě zkušen toho, zda ta žena nosí šátek či ne. Takovéto rozsudky jsou, myslím, kontraproduktivní. Myslím si, že tento rozsudek se přímo obrací proti muslimským ženám a my jakožto levicová frakce v Evropském parlamentu jsme připravili pozměňovací návrh, který kritizuje tento konkrétní rozsudek Evropského soudního dvora. Tím jsme ovšem mnohého nedosáhli. Proto říkám, na evropské úrovni nejde pouze o legislativu, jde také o to, abychom, když vytváříme naše zprávy a naše doporučení, opakovaně poukazali na to, že nám jde o práva všech žen. Děkuji. For the question. Thank you very much. Děkujeme za otázku. Díky za tu práci, kterou odvádíte zde v parlamentu. Jak můžeme pomoct ženám bojovat s rasismem? Co můžete dělat jako vy, jako parlament? Tak vidíte, ta eh, otázka průřezovosti eh, do toho vstupuje kvůli tomu, jak my fungujeme jako lidé, ale také z politického hlediska. Zejména my se na to zaměřujeme v ENARu, protože řešíme specifické formy rasismu proti specifickým skupinám, například muslimky nebo romky nebo eh, nebílé ženy. Nemáme eh, specifickou formu rasismu, tedy například islamofobii nebo anticikánství neuznáváme jako rasismus, afrofobii neuznáváme jako rasismus v zákoně a pokud to nemáme, tak se děje co? No ti lidé stále čelí diskriminaci, ale čelí mnoha formám diskriminace, a průřezovým formám diskriminace. A my nemáme žádnou zákonnou možnost, jak s touto diskriminací, tou eh, průřezovou diskriminací a multiformální diskriminací bojovat. Máme dva, dvě možnosti. Na legislativní a politické úrovni musíme uznat tyto specifické formy rasismu, musíme nazývat věci pravým jménem a já si myslím, že parlament odvedl skvělou práci v tom, že toto uznal a že má Ehm, že má, že má to prosincové usnesení o afrických ženách. Já doufám, že v příštím parlamentu na tuto práci navážeme a zároveň se musíme zaměřovat na průřezovost, jako na koncept, jako na právní koncept, jak v rámci EU a v rámci národní legislativy, protože na národní úrovni je velice složité mít antidiskriminační legislativu, která bude řešit ehm, vícenásobnou diskriminaci. Každopádně to je boj, který musí pokračovat. Pokud jde o inkluzi těchto žen, tam musíme vytvořit pracovní skupiny v rámci parlamentu. Zítra budeme diskutovat a jste všichni zváni situaci muslimek a dopad islamofobie na ně. Pořádáme tady v parlamentu akci na toto téma. Je potřeba vytvořit formální prostor pro ně, aby za vámi mohli přijít, aby s vámi mohli hovořit abyste věděli, jak formulovat pozměňovací návrhy, abyste věděli, jak předcházet radikalizaci. My se v tom procesu angažujeme na jeho samotném konci a bohužel občas se stane to, že tím, že neangažujete ženy, které čelí určitým fenoménům, jako třeba je extremismus nebo tak nějak, jste možná v situaci, kdy vám hrozí, že přijmete špatnou legislativu, špatné pozměňovací návrhy a to nechceme. Nám jde o to, abychom chránili ty, kteří jsou diskriminováni, ty, kteří jsou ovlivněni radikalizací, extremismem a násilím. Takže já nechci hovořit o tom usnesení, které jste přijali, ale musíte nás angažovat jako občanskou společnost více, musíte vytvá- eh, organizovat slyšení, musíte eh, tlačit na to, aby tato práce pokračovala i v příštím parlamentu. Možná byste mohli vytvořit specifické skupiny, které budou řešit specifické problémy konkrétních skupin. Skupiny jako muslimky, romky, eh, afričanky, ehm, migrantky a tak dále a tak podobně. To je, myslím, zapotřebí. A je potřeba pracovat na národní úrovni, pracovat na empowermentu žen prostřednictvím různých školení, prostřednictvím uh, toho, že budou angažovány v politice více. Já nevím, kolik Romek eh, máte v parlamentu, kolik eh, žen afrického původu bude v příštím parlamentu, kolik muslimek bude sedět tady v příštím parlamentu. To je to, na co se musíme zaměřit. Děkuji vám. I my vám děkujeme. Tak, shodneme se na tom, že musíme spolupracovat že musíme angažovat nevládní organizace, občanskou společnost, tak, abychom mohli podniknout ta správná rozhodnutí, chceme-li bojovat s průřezovými formami diskriminace a té práce před námi ještě mnoho. Děkujeme, kolegové. Máme ještě dva body na pořadu jednání a velice málo času. Bod 8 genderový akční plán. To má být výměna názorů s místo předsedkyní parlamentu paní Evelyn Gebhardt. Takže paní místo předsedkyně parlamentu, rovnou máte slovo. Děkuji, milá paní předsedkyně, děkuji, že jste mě pozvali, respektive já zde dnes zastupuji našeho předsedu, předsedu skupiny na vysoké úrovni pro rovnoprávnost, kterou jsme zřídili na předsednictvu. Já jsem jednou z členů této skupiny na vysoké úrovni a Velmi silně jsme se přirozeně zabývali také zprávou paní Minar. Zítra budeme mít zkůzi, na které budeme hovořit o tom, jak eh, chceme zrealizovat to, co je obsahem této zprávy, neboť je to velice důležitá věc. Ráda bych také eh, objasnila, že na předsednictvu téměř během každé schůze máme na pořadu jednání slovo rovnoprávnost. A není to jednoduché neboť stále říkáme, že je třeba o tom neustále znovu a znovu hovořit, neboť samo od sobě se v této oblasti nic nestane. Když se také ptáme, zda došlo nějakému posunu, co se již stalo, několik věcí jsme již prosadili zde v Evropském parlamentu, například to, že veškeré výběrová řízení jsou systematicky kontrolovány s ohledem na to, zda se obrací na veškeré pohlaví stejným způsobem. Včera jsem byla ve Stuttgartu, jsem jela S-pánem, příměstskou dráhu a viděla jsem tam právě ten výbis, zhodal se tedy pracovník a tam dokonce byly tři typy pohlaví. Tímto směrem bychom se taky mohli pohnout. Byly tam žena, muž či různé. To jsou věci, které bychom i my měli zohlednit. Když tedy vypisujeme nová pracovní místa, tak vždy kontrolujeme, zda je to vše vypsáno žádným způsobem. Nebudu hovořit o všem, co jsme již zavedli, neboť vidím a slyším, že máme velmi málo času. A proto bych vám ráda pouze zdůraznila dva, tři věci, které jsou velice důležité a tento pěkný dlouhý dokument, který mám sebou, eh, o kterém budeme zítra hovořit, ten tedy vynechám a soustředím se pouze na dvě věci, které rozvedu a které jsou také obsaženy ve zprávě z vlastní iniciativy paní Minár. To jsou body 17 a 24. A k bodu 17. Zde zítra budeme projednávat na skupině na vysoké úrovni text, který Zítra chceme předložit předsednictvu, které se zejde zítra večer. V tomto textu jasně říkáme, že prosadíme i všechny ty požadavky. Já právě hledám text, ale nemohu ho nalézt. Ale rozhodně v tom te textu eh, chceme prosadit právě onen bod 17. Dále se domnívám, že co se týče kontroly, prosazování a implementace, musí být eh, jasné, že je třeba mm, jmenovat konkrétní osobu, která to bude kontrolovat. Což není obsaženo ve zprávě paní Minár, ale dobře víme, že často přijímáme krásná usnesení a rozhodnutí, ale ty jsou implementovány a realizovány pouze v případě, kdy se, kdy se také kontroluje, zda k tomu došlo. Pokud se mnou souhlasíte, tak zítra navrhnu něco, co není e, ve zprávě Minár, ale podle mě je to velmi důležitá záležitost. Zpráva Minár pokrývá zprávu Evropského parlamentu i v chce, aby byla pokroková i v této oblasti. A zítra navrhnu, aby to platilo také pro politické skupiny neboť i na politických skupinách máme administrativu a i tam se musíme podívat na to, jak to tedy s touto oblastí vypadá. Proto tento návrh zítra takto předložím, protože je to podle mě velmi důležitá otázka. Co se týče požadavků v bodě 24a až c, Tady odpovědný výbor, který se věnuje hrašení, doporučuje, aby všichni členové nového Evropského parlamentu, tedy všichni noví poslanci, prošli odpovídajícím školením Ovšem na základě stávajících většin, poté co stoupí v platnost práva Korbit, musí projít školením pouze ti, kteří v parlamentu budou zastávat nějakou specifickou funkci. Již na předminulém předsednictvu jsme o tom hlasovali. Šlo tam o to školení proti obtěžování a, a chtěli jsme, aby všichni noví poslanci Evropský, všichni poslanci Evropského parlamentu a také všichni pracovníci, zaměstnanci, kteří jsou ve vedoucím postavení, kteří mají určitou moc. Chtěli jsme, aby všichni prošli tímto skloněním, hlasovala se o tom, prohláli jsme bohužel, protože většiny na předsednictvu jsou takové, jaké jsou, ale je to věc, kterou bychom měli sledovat i nadále, nebo je velmi důležité, abychom zajistili, aby lidé pochopili, a věděli, že někdy se mohou dopouštět špatného činu i mm, když to nedělají schválně a může to být vnímáno jako sexuální útok nebo může i k takovému to útoku dojít, i když to nechtěli. Tady musíme být velice jasní. Odpovědající výbor pro obtěžování momentálně mm, zkoumá možnost odvolání či svolání nějaké pracovní skupiny externích odborníků. To bylo zpočátku velice sporné, Eh, většinové mínění eh, šlo tím směrem, ne, ne, ne, ne externě, uděláme to vše interně, ale já si myslím, že když do toho zapojíme i externí odborníky, sociologi, psychologi a tak dále, že to bude věci velice prospěšné. A Evropská ombudsmanka ve své zprávě ze 17.12.2018 totéž požaduje a proto si myslím, že je to velmi dobrá věc. Myslím si, že v parlamentu jsme udělali jistý pokrok, ale není to dostatečné. Rozhodně ne. Dokud zde nemáme paritu v parlamentu, v administrativě, všude, kde se rozdělují jisté funkce, dokud nebudeme mít paritu, tak jsme našeho cíle nedosáhli a je třeba na tom i dále pracovat. Proto se k tomuto tématu vrátíme i příští týden na předsednictvu. Máme to na pořadu jednání. V podstatě to bylo na pořadu jednání minulého týdne, ale paní Moran Šartie, která je zpravodajka, bohužel se nemohla dostavit, neboť její vlak stávkoval tomu bohužel také dochází. Proto jsme to museli přeložit, ale rozhodně se k tomu opět vrátíme během příští schůze předsednictva a doženeme, což jsme zmeškali. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt, za to, že jste přišla mezi nás. A chci poděkovat také za implementaci tohoto akčního plánu. Kolegové, máte snad někdo nějaké otázky nebo komentáře pro paní Gebhardt? Prosím, paní Neuchl. Wendy. Já bych hrozně ráda byla u toho, až Evelyn Gebhardt chci, pokud tedy Evelyn tady je u nás na výboru pro eh, práva žen, tak bych ráda upozornila na dvě věci. Já vím, že ty sama to víš, ale myslím si, že je důležité to ještě jednou zúraznit. Pro nás bylo zásadní, aby všichni, kteří zde nesou nějakou odpovědnost za personál, všichni muži i ženy, prošli kurzem, tak aby byli proškoleni v tom smyslu, co vlastně vůbec je téma sexuální obtěžování, a také mobbing a další problematika, neboť kdo nese odpovědnost, musí být schopen převzít odpovědnost a s těmi tématy se také za seznámit. To znamená, že je to takový vlažný kompromis, kdy říkáte, OK, nemůžeme to vnutit všem, tímto kurzem nemohou procházet všichni, ale kdo chce převzít jistou, zastávat jistou funkci, tak kurzem projít musí. Pro nás je to vlažný kompromis, protože se domníváme, že si nutně přejeme, aby to bylo závazné, aby to bylo povinné pro všechny. A ti expertní eh, od, externí odborníci. Všichni víme, že systémy, ať je to již katolická církev či Evropský parlament, Veškeré takové to velké, anebo ať je to například domov pro děti bez rodičů, dobře víme, že takovéto uzavřené systémy vždy v sobě skrývají jistá interní nebezpeční, interní problematiku a na to je možné se podívat pouze z vnějšku. Pouze z vnějšku je to možné dobře posoudit a nalézt dobrá řešení. Proto to téma. Sama katolická církev se také snaží jít interními cestami a stejným způsobem se snaží jít interními cestami Evropský parlament, ale pro nás je to příliš málo. Víme, že kde že dochází k velkým rozdílům v moci, kde lidé spolu pracují, dochází k útokům, ať jsou to slovní, sexualizované a dochází k tomu každý den. A já velmi lituji toho, je škoda, že tady nikdo není z pravice. Lituji toho, že se někteří domnívají, že by to pro parlament byla odsuda, že eh, pokud bychom něco takového veřejně ukázali otevřeně. Jediné, co by bylo problémem pro parlament, by bylo, když to dáme všechno pod po, pokličku, když budeme dělat, že k ničemu takovému tady nedochází. Neušpiní nás to, když řekneme, že problém řešíme, že se snažíme sami sebe očistit a také nás to neušpiní, když prostě se budeme distancovat od jistých kolegů a řekneme, tvé chování neakceptuji. Jediné, co je problematické, je, když to celé uzavřeme pod pokličku. A víme, že bychom nikdy neměli zapomínat, že během tohoto volebního období bylo možné, že polský poslanec nakonec bez trestu v parlamentu řekl, že je správné, že ženy vydělávají méně, protože jsou hloupější než muži. Takový to podle mě je naprosto obrovský útok. Takovéto sexistické vyjádření mu prošlo, aniž by byl potrestán, protože soudní dvůr ten trest zrušil. Takže to jenom k této problematice. A děkuji ti, Evelyn, že jsi takovou bojovnící i mezi místo předsedy tohoto parlamentu. Ale co je typické pro nás pro ženy, že nás prostě stále ještě příliš málo ve funkcích. Urtasun, prosím. Yeah, thank you. Urtasun. Děkuji. Díky, že jste přišla. Tak za prvé, budete navrhovat, aby předsednictvo přijalo ještě něco před koncem mandátu? budeme mít rozhodnutí o tomto akčním plánu na pořadu jednání Byra, nebo to bude doporučení, protože to je velice důležité. A dále, nevím, jestli o tom budete hovořit, eh, otázka vnějšího hodnocení toho, co se děje v parlamentu, protože my máme různé nástroje, například eh, to, co dělá FEM, ta dvouletá zpráva o genderovém mainstreamingu, skupina na vysoké úrovni a tak dále. Já nevím, možná vnější hodnocení, které by bylo představeno eh, ohledně nejrůznějších komponent práce parlamentu by mohlo být něco, co bychom mohli zvážit. Takže já se chci zeptat, za uvažujete i o něčem takovém. A potom k tomu, co jste říkala ohledně sexuálního obtěžování a poslanců. Vy jste řekla, že Eh, posledně jsme eh, prohráli to hlasování, ale jindy jsme ho vyhráli. Nevím, jestli hm, to můžete vrátit na pořad jednání, nevím, jestli to máte v kompetenci, jakožto ta pracovní skupina na vysoké úrovni, takže hm, je toto i možnost. No a ta hlavní věc, co chci říct, je, protože se blíží konec mandátu, že bychom měli po sobě zanechat něco písemného. To je podle mě to minimum, o které byste se zítra měla zasnažit. Děkuji. Uh, Děkuji. Možná k poslednímu projevu eh, zanecháme po sobě něco písemného, to je zcela jasné. Nechceme, abychom pět let pracovali a pak to na všechno zmizelo. Takže rozhodně písemné podklady budou, také přijmeme rozhodnutí. A právě co se týče školení, kurzu a veškerých těch kruků, o kterých jsem hovořila, to budou rozhodnutí předsednictva, nebudou to pouze doporučení pro zprávu. To je velmi důležité, protože jinak by to bylo velice problematické. A zítra rozhodně tak, tak to rozhodneme na skupině na vysoké úrovni a také rozhodneme článek 228a, který objasňuje veškeré tyto otázky. Co se týče eh, tomu, co řekla Maria Neuchil, nejdříve ke kolegovi Korvinu Mikemu tam jsem měla tu smůlu, že jsem tehdy vedla schůzy a bylo to skutečně dost hrozná věc. Předsednictvo ho e, potrestalo, dostalo tu nejvyšší, ten nejvyšší možný trest od předsednictva, ale bohužel ESD ne kvůli obsahu, ale kvůli tomu, že v jednacím řádu stojí, že tresty v takovýchto případech mohou být vysloveny, uvaleny pouze když se řekne něco, co je ne eh, neslušné a když to vede k určitému pozdvižení v parlamentu, ve sněmovně. A tom byl důležité to pozdvižení. Já jsem tehdy jako předsedkyně pracovala dobře a takovému to pozdvižení jsem zabránila a to nakonec byl ten problém. Kvůli tomu ten trest nebyl platný. My jsme mezi tím změnili náš jednací řád, aby se něco takového nemohlo opakovat, ale samozřejmě je to neakceptovatelné, neakceptovatelné, že on z toho vzešel bez trestu pouze eh, kvůli procedurální otázce. To si myslím je velmi problematické. Pak k otázce mm, prof, další profesionální vzdělávání. Tady máme moduly v těch kurzech školicích, eh, například moduly pro to, jak se vede přijímací pohovor. A generální ředitelství pro personál bude dávat takovéto školení osobám, které se podílejí na výběru personál v rámci rozhovoru. Pak téma eh, opatření pro sladitelnosti profesního a soukromého života a přiměřené hodnocení výkonu, to také zapojíme do těch školicích kurzů pro ty hodnotitele. To je důležitá věc, co se děje. Je to důležité proto, aby nedocházelo k té nevědomé segregaci, ke které stále dochází. Aby se s tímto skoncovalo. To je důležitá otázka, kterou jsme řešili a na které jsme pracovali. To je možná také odpověď na to, co jste podotkla vy. A navíc bych ještě ráda řekla, že, existuje pově- že bude v budoucnu existovat povinné školení pro veškeré poslance a pracovníky, zaměstnance. Jak jsem mi řekla, máme tady tu pracovní skupinu nezávislých externích odborníků a odbornic, kterou jsme tam zahrnuli, a ta bude hodnotit situaci s ohledem na sexuální obtěžování v Evropském parlamentu a funkčnost jeho obou výborů, které přijímají a kontrolují stížnosti týkající se obtěžování. My se neustále doslýcháme o lidech, kteří si chtěli stěžovat, ale že tato gré, eh, pak zjišťují, že ta grémia nefungují tak, jak by fungovat měla. Měli bychom to brát vážně a proto jsme řekli, že je třeba to posoudit změjšku, musí to zanalizovat ta externí skupina a musím říct, že to na přednictvu nebyla samozřejmost, že se to prozadilo. Nejdřív byla většina proti, ale mezi tím se nám podařilo eh, to zvrátit a myslím si, že to příští týden takto rozhodneme. Dále posílení výborů, které se věnují boje proti obtěžování mají to být sloučeno do jednoho jediného výboru, tak abychom získali odpovědící synergetické efekty. Doufám, že to bude takto rozhodnuto. A pak ještě jedno opatření, kde já si nemyslím, bohužel, že by mohlo získat většinu, ale my na tom musíme pracovat i dále. A to je, jak jsem ji říkala, opatření, že by to platilo nejenom pro veškerou administrativu parlamentu, ale také pro administrativu politických skupin, abychom měli proškolení veškerý personál, který v parlamentu máme. A aby nám pak nevznikaly znovu nějaké mezery, které si nepřejeme mít, neboť my chceme v této věci pokročit. A také bych si bývala přála, aby bylo, mož, bylo možné v rámci těch různých zpráv přijmout ještě silnější rozhodnutí, například povinnost pro veškeré poslance a úředníky a zaměstnance eh, a zaměstnankyně ve vyšších funkcích, aby to bylo takto pro ně povinné. To se nám bohužel nepořadilo prosadit, ale během příštího volebního období na tom budeme pracovat dál. A já pevně měřím tomu, že se nám to jednou dokáže prosadit. Děkuji vám. Eh, eh, eh, Děkuji, paní místo předsedkyně. Chtěla bych vám poděkovat za práci, kterou společně odvádíme. My jsme se hodně snažili v našem legislativním období, abychom co nejlépe implementovali genderovou rovnost a doufejme, že v příštím parlamentu budou v této práci pokračovat. Devintas mūsų e, darbotvarkės klausimas. E, Bod 9 na pořadu jednání se bude věnovat studii ohledně genderového mainstreamingu, konkrétně začlenování genderového hlediska ve výborech a delegacích Evropského parlamentu. Proběhne prezentace studie na e, toto téma. Jsou zde také autoři a spoluautoři této studie. Taigi, žodį pirmiausiai suteiksiu. E, v první řadě bych ráda dala slovo autor, jedné z autorek, e, paní Manuele Klodoviči. Děkuji mnohokrát. Já vám odprezentuji aktualizaci jedné starší studie z roku 2014 na téma, do jaké míry výbor FEM a další eh, mainstreamovací orgány zde v Evropském parlamentu implementují genderový mainstreaming. Ta aktualizace se týká období červenec 2017 až červenec 2018. Provedli jsme takový přehled toho, jak je genderový mainstreaming implementován zde v parlamentu. Řešili jsme hlavně aktivitu výboru FEM a provedli jsme také určitou analýzu toho, jakou roli hraje Gender Mainstreaming Network a e, skupina na vysoké úrovni pro genderovou rovnost. A provedli jsme také přeskum legislativních a nelegislativních aktů z výboru FEM a máme tam také určité informace o vývoji počtu žen v Evropském parlamentu. Já právě tím začnu. Když se podíváte na to, co e, vychází z našich informací o přítomnosti žen mezi europoslanci v roce 2018, tak vidíte to, že žen je o něco víc než jedna třetina všech europoslanců. A to není moc eh, rozdíl oproti předchozímu parlamentu. Je tam navýšení o 0,3% bodů. Ovšem máme poněkud zvýšený počet žen na rozhodovacích pozicích, máme pět eh, místopředsedkyň ze 14 místopředsedů celkem, v sedmém, eh, v sedmém mandátu parlamentu jich bylo jenom tři a polovina předsedkyní výboru jsou také ženy. Takže eh, na tom vidíme, že se situace zlepšuje, ale ženy nejsou stále dostatečně zastoupeny mezi europoslanci. Genderové složení výboru to se hodně liší. Výbor od výboru jsou některé výbory, kde máme méně než 20% žen, třeba KONT a AFET, a pouze tři výbory mají více než 50% žen, eh, FEM, PETY a LIBE. Ženy jsou stále velice špatně zastoupeny eh, na manažerských pozicích v parlamentu. Pouze eh, dva z dvanácti náměstků generálního tajemníka a generálních ředitelů jsou ženy. Takže to vidíme v porovnání s, tou, s tím plánem pro rok 2019, kde to mělo být 30%, takže my jsme těsně nad polovinou tohoto záměrného cíle a polovina generálních ředitelství má většinu mužů, pouze čtyři generální ředitelství mají více žen než mužů, takže i tam jsou ženy stále málo zastoupeny a Eh, velice málo žen je mezi eh, řečníky na slyšeních v Evropském parlamentu. Doufejme, že příští parlament toto změní. Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu a jeho vývoj v porovnání s minulou zprávou vidíme, že došlo k určitému zlepšení, ačkoliv eh, to jde velice, velice pomalu. Máme eh, dobře vypracovaný právně a institucionální rámec v Evropském parlamentu pro genderový mainstreaming, ještě kromě výboru FEM. Tady výbor FEM má hlavní roli co do legislativní a nelegislativní činnosti. Máme Gender Mainstreaming Network, což je velice důležitá věc, protože podporuje implementaci genderového mainstreamingu v ostatních výborech a delegacích parlamentu. Jinými slovy, toto může velice efektivním způsobem doplňovat eh, práci výboru FEM. A máme také skupinu na vysoké úrovni pro genderovou rovnost a diverzitu, kde prosazujeme genderový mainstreaming v rámci struktur parlamentu a v rámci jednotlivých orgánů parlamentu, kde se připravovala, připravoval plán pro navýšení reprezentace žen ve středním a vyšším managementu až na 40% do roku 2020. Nejsem si tak úplně jistá, jestli toho dosáhneme. Pak máme vyšší míru inkluze eh, návrhů a pozměňovacích návrhů FEM do zpráv ostatních výborů, když se podíváme na to, co se dělo v průběhu toho roku, který jsme analyzovali. Nicméně práce je před námi ještě mnoho. Je zde prostor pro zlepšení, zejména co se týká koordinace mezi jednotlivými orgány, které podporují genderový mainstreaming zde v parlamentu. Na tomto snímku to nejspíš nevidíte, asi ne. Máte seznam hlavních institucionálních kroků, které byly podniknuty v parlamentu od roku 2003 v rámci genderového mainstreamingu. Jak vidíte, v posledních letech od roku 2016 se toho děje opravdu hodně. Máme tam usnesení o genderovém mainstreamingu, jmenování stálého zpravodaje o genderovém mainstreamingu, pokyny pro genderově neutrální jazyk, zprávu předsedy té skupiny na vysoké úrovni pro byro a Poté nejnovější usnesení plenárky o genderovém mainstreamingu, to bylo přijato v lednu letošního roku. Takže děje se toho opravdu hodně. Co se týká institucionálních kroků. Podíváme-li se na to, co dělal výbor FEM v tom roce, který jsme analyzovali, tak jak jsem říkala, došlo k zlepšení oproti předchozímu období tam šlo o období 2011 až 2013. A máme tady větší míru přijímání pozměňovacích návrhů a návrhů obecně, které pochází z výboru FEM v jiných výborech, ale za toto období FEM nevyprodukoval žádnou legislativní zprávu. Takže toto je jedno z témat, na které se zaměřujeme. FEM vypracoval devět zpráv z vlastní iniciativy, zejména co se týká hospodářského empowermentu žen, sexuálního obtěžování, násilí páchaného na ženách, ale také u některých věcí, které obvykle nesouvisí s rovností pohlaví, jako je třeba změna klimatu, mediální sektor. Takže eh, FEM začíná být činný v jiných oblastech politiky, což je velice důležité, protože když hovoříme o genderovém mainstreamingu, znamená to Eh, zavádění genderového hlediska i do jiných oblastí politiky, nejen do těch eh, oblastí, které jsou na snadě v souvislosti s rovností pohlaví. Výbor FEM vypracoval jednu nelegislativní zprávu ohledně istambulské umluvy o prevenci a boji proti násilí páchaném na ženách. Eh, vypracoval 13 stanovisek, s celkem z eh, 259 návrhy. Eh, opět eh, hlavně v souvislosti s těmi typicky genderovými otázkami a vypracoval také 213 genderových pozměňovacích návrhů k šesti zprávám z jiných výborů. Je zajímavé, do jaké míry ty návrhy v stanoviscích a pozměňovací návrhy byly přijímány ostatními výbory. V této tabulce tam máte těch 13 stanovisek a těch 259 eh, návrhů z nich, které byly navrženy nějakým osmi, sedmi výborům. A jak vidíte, 47,5 z nich bylo plně nebo částečně přijato. Takže méně než polovina, ale více než kolik tomu bylo za předchozí období. A vidíte tam, že počet návrhů, který byl částečně nebo eh, plně eh, přijat, eh, tak tam jsou velké rozdíly mezi výbory. Nejvyšší poměr Eh, přijatých, tedy toho poměru mezi eh, plně a částečně přijatými je ve výboru jury, nejhorší je to ve výboru budget a poměrně malý, malá míra přijímání eh, těch návrhů je ve výboru Libe. a Měli bychom se zaměřit na to, proč tomu tak bylo. Další otázka jsou ty pozměňovací návrhy k genderovému mainstreamingu. E, ty jsou často velice k věci a jsou velice trefné, týkají se konkrétních e, otázek. Tady je ta míra schválení vyšší, 63% bylo, 63% e, z nich bylo plně nebo částečně přijato v těch pěti výborech, kterým byly poskytnuty. A opět i zde Nejméně to bylo ve výboru Ekon, takže všechny otázky související s rozpočtem, finančními otázkami. V těchto oblastech je velice složité mainstreamovat genderové hledisko a s tím bychom a s tím bychom měli něco dělat také. V Envy je to eh, málo, jenom 27% a nejvíce to eh, naopak bylo ve výboru EMPL, takže v otázkách zaměstnanosti je to snazší, protože lidé tam více chápou, proč může být eh, genderová rovnost důležitou otázkou a potom také ve výboru PETY a LIBE. Snažili jsme se také zaměřit se na to, zda existuje nějaký vztah mezi mírou přijímání těch návrhů a pozměňovacích návrhů z výboru FEM v jiných výborech. Eh, zda to nějak souvisí s tím, kolik je v daném výboru europoslankyň, že tedy třeba eh, výbor s více europoslankyněmi, že by to byl ten, kdo, který více schvaloval návrhy a pozměňovací návrhy z výboru FEM, ale ta korelace tam zdánlivě není. Ten vztah je jenom velice, velice slabý. Zdá se, že eh, daleko důležitější je, kdo je zpravodajem, než eh, co k tomu říká výbor FEM. Další možnost eh, je také v oblasti souhlasu politické frakce, tedy mezi spravodajem eh, nebo navrhovatelem stanoviska za FEM a příslušným výborem. To nejdůle, ten nejdůležitější vztah se zdá být i v tom, jak významný, eh, jak významná je ta tematika. Více se přijímají eh, ty návrhy k tématům, která se předpokládají, že souvisejí s otázkou genderu. Ve všech jiných oblastech eh, je velice obtížné tyto pozměňovací návrhy a návrhy ze stanovisek prosadit, protože si tam nikdo neuvědomuje, jak důležitá tato témata jsou, jak genderová rovnost a související přístup by mohl zlepšit eh, tvorbu politiky. Takže doporučení. Za prvé, eh, to je to vlastně hodně podobné eh, vzhledem k tomu, co jsme poskytovali před čtyřmi lety. Když se podíváme na to nejnovější usnesení, to, které bylo schváleno v lednu letošního roku, tak toto je potvrzeno že tady to usnesení se snaží podtrhnout roli výboru FEM. Takže jednak je to otázka statusu výboru FEM. FEM je horizontální výbor, takže má možnost intervenovat vlastně ve všech oblastech politiky. Ale velice málo kdy má na starosti výbor FEM nějaký legislativní proces. Takže eh, výbor, výbor FEM a jeho postavení mezi eh, ostatními výbory parlamentu je vlastně tak trošku hybridní, protože lidé si myslí, že tento výbor v podstatě nemá rozhodovací pravomoci, byť eh, můžete ovlivňovat rozhodování jiných výborů. Takže jde o to eh, říci, že abyste byli úspěšnější v ovlivňování legislativního procesu ve všech oblastech politiky, aby byla posílena role výboru FEM. A v tom usnesení se píše, že ostatní výbory by měly eh, pečlivě zvažovat eh, návrhy a pozměňovací návrhy tohoto výboru. Je velice důležité eh, zachovat autoritu výboru FEM a zpravodajů výboru FEM, takže ti musí mít možnost ovlivňovat ostatní rozhodnutí a samozřejmě Jde také o otázku vnímání genderové rovnosti v kulturně sociálně politické debatě. Takže například, abychom zlepšili toto povědomí o této perspektivě v politických oblastech, které běžně nejsou eh, považovány za relevantní z hlediska genderového mainstreamingu, tak tam je důležité, aby výbor FEM i nadále stimuloval eh, tuto debatu na téma genderové perspektivy a jejich možností zlepšování politiky ve všech oblastech naší činnosti, zejména v těch oblastech, které jsou tradičně považovány za nesouvisející s genderovou rovností. Takže jde nám o pečlivé plánování zpráv z vlastní iniciativy a plánování zpravodajů, angažování ostatních výborů, na společných zprávách, aby bylo snazší zajistit mainstreaming tohoto nového přístupu. A je také potřeba stimulovat veřejnou debatu, jak uvnitř Evropského parlamentu, tak mimo něj. Zejména v těch oblastech, kde se genderová rovnost přehlíží nebo je považována za nerelevantní, protože musíme zvyšovat povědomí o tom, že toto je důležité téma nejen pro ženy, ale pro všechny. Abychom eh, povýšili, povýšili roli výboru FEM, musíme posílit roli výboru FEM v legislativních eh, návrzích, a to bude mít na starosti předseda a sekretariát tohoto výboru. Je potřeba plánovat strategická spojenectví s jinými výbory, ve věci zpráv z vlastní iniciativy výboru FEM, abychom vytvořili takový ten mechanismus něco za něco, aby zkrátka docházelo k větší míře interakce a aby bylo dáváno více pozornosti otázkám genderové rovnosti. Je potřeba eh, selektivněji připravovat stanoviska, protože výbor FEM, to jsme zjistili v předchozí zprávě, eh, lidé jsou často naprosto šokováni, že je potřeba vystupovat ke všemu, protože často mají funkce v jiných výborech, takže asi je potřeba vybrat si vybrat si pole působnosti important and it is recognized the need to a greater coordination among the three bodies for gender mainstreaming FEM, the gender mainstreaming a je také potřeba více koordinovat práci FEM, skupiny na vysoké úrovni a Gender Mainstreaming Network. Je potřeba posilovat roli zejména Gender Mainstreaming Network, protože oni spolupracují s ostatními výbory. a mohou pomoci schvalovat eh, naše návr- eh, návrhy výboru FEM a pozměňovací návrhy výboru FEM, takže je potřeba posilovat eh, roli výboru FEM a implementaci toho celkového plánu, který vypracovala pracovní skupina na vysoké úrovni v rámci hlavního sekretariátu. No a na závěr už budu končit. O tom se vlastně už diskutovalo v rámci toho sexuálního obtěžování. Vlastně je to to samé, je potřeba posilovat kapacitu na implementaci genderového mainstreamingu ve výborech a jiných orgánech Evropského parlamentu prostřednictvím interních a vnějších znalostí, pro prostřednictvím školení, jak pro poslance, tak pro zaměstnance a sekretariát parlamentu, prosazovat nové nástroje, například genderovou studii dopadu, genderové rozpočtování. Existuje mnoho různých nástrojů, které byly vyvinuty a které lze používat. Takže používat tyto nové studie, tyto nové nástroje a genderové školení i pro zaměstnance sekretariátu parlamentu. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Mnohokrát děkujeme za váš výzkum, za vaši studii. Děkuji mnohokrát za její prezentaci. Tady někdo, tady ještě chtěla jste něco dodat? Marian Neuschel, chcete něco dodat? Dar ačiū labai. Labai vertinga. Takže znovu vám děkuji. Vaše studie je, studie je nesmírně důležitá protože poskytuje přehled o práci v parlamentu a způsobech, jak zlepšit gender mainstreaming ve výboru. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že výbor pro rozpočet a ministři financí, protože já jsem když se pracovala na ministerstvu financí v Litvě, nikdy nevěnovali dostatečnou pozornost genderové rovnosti. Vaše studie je dokonalá, doporučení jsou následování hodná a doufám, že stejně bdělí k této záležitosti bude i příští výbor FAM. To byla naše poslední otázka nebo poslední bod na pořadu jednání. Děkuji všem za to, že jste se účastnili. Jsem vděčná všech členům parlamentu. Maria, děkuji, že jste tady s námi zůstala až do konce. Tarėjams politinių grupių. Děkuji parlament, děkuji sekretariátu, kteří který nás velice profesionálně podpořil. Děkuji všem poradcům, děkuji skupině Marie Neuschl, která nás navštívila tady z Německa. Mm, a e, také paní předsedkyně děkuje tlumočníkům za jejich seriózně odpovědnou práci. Jsem přesvědčena o tom, že se opět setkáme v červenci na novém zasedání. Thank you. Thank you. Thank you. It's very good.